Good afternoon, everybody. Uh, welcome back. Uh, Dobré odpoledne všem, vítám vás zde na zasedání našeho výboru. Musím říci, že je pro mě velice zvláštní hovořit anglicky po tak dlouhé době. Dlouho jsem hovořila francouzsky na dovolené ve Francii a nyní jsme se sešli opět zde v Evropském parlamentu. A já doufám, že jste všichni plní energie. Budeme ji potřebovat tak abychom dokončili veškerou práci, která nás čeká. Je to spousta zajímavých věcí, takže vás zde všechny opět vítám. Dámy a pánové, první bod pořadu jednání je přijetí tohoto návrhu pořadu jednání a pokud nejste proti, nemáte žádné poznámky, nevidím, že byste měli, tak je návrh přijat. Několik sdělení předsedkyně. Jestli jste zjistili, jsme přenášeni na internetu, zde web streaming, je to také na e-meetingu. Dovolte mi, abych přivítala tři nové administrátory v našem týmu sekretariátu IMCO. Je to paní Diane de Rouvere, eh, francouzsko-německá právnička, která pracuje na složkách eh, týkající se ochrany spotřebitele, ještě s další kolegyní či kolegou, který tady zrovna nejsou. Potom Anna Raquel Cavaro Maliero z Portugalska, dříve pracující na Digi Competition nyní tedy bude pracovat u nás na digitální problematice v rámci sekretariátu. A potom je to pan Desalvo, který zde sedí, ano. A to je vyslaný národní expert z Itálie, který pracoval jako italský ataše pro záležitosti jednotného trhu a nyní bude pracovat na vzájemném uznávání a bezpečnosti výrobku společně s paní Světlanou Skriníkovou. Všechny vás zde tedy srdečně vítám, vítám naše tři nové kolegy, jsem velmi ráda, že jste se přidali do našeho týmu a v případě dotazu tak eh, vás a další z týmu vám jistě poradí. Takže vás srdečně vítáme. Eh, na Boziku, Emiliana Imeronyho a Marlis Desomerovou, kteří přešli jinam do jiného výboru, sekretariátu jiného výboru. Dámy a pánové, ráda bych také nechala schválit eh, zápis z červnového zasedání. Nemáte k ním žádné připomínky k zápisu, takže je to přijato. Můžeme tedy začít prvním bodem dnešního odpoledne. A to je projednání pozměňovacích návrhů v souvislosti s opakovaným použitím informací veřejného eh, sektoru Aruja Reda, co by zpravodajka má slovo. Prosím. Děkuji, vítám všechny kolegyně a kolegy. Využili jsme prázdnin k tomu, abychom prošli pozměňovací návrhy, které, myslím, můžeme nahlížet velmi pozitivně. Komise aktualizovala směrnici o informací z veřejného sektoru a i my bychom v rámci tohoto přepracovaného znění měli usilovat o to, abychom posílili opakované používání těchto informací veřejného sektoru. Pracovali jsme na kompromisních návrzích, snažili jsme se zohlednit veškerou zpětnou vazbu, ale nechceme tedy snížit kvalitu toho kterou, stavu, který zde už je v souvislosti se stávající legislativou. Myslím, že většina z vás dílí tento pohled. Na no, hlavní novinka v souvislosti s přepracovaným znění že jsou ta data s vysokou hodnotou, která by měla být k dispozici zdarma. V návrhu zprávy jsme tak dali najevo, že nechceme přenechat čistě komisi, aby určovala, eh, co jsou to ta data s vysokou hodnotou. Začali jsme vytvářet dosti ambiciozní seznam těch dat s vysokou hodnotou, které v příloze, přičemž komise by měla mít možnost eh, ten seznam změnit nebo upřesnit prostřednictvím aktu v přeneseného, přenesené pravomoci. A na základě pozměňovacích návrhů vidíme, které ty kategorie mají širokou podporu a snažíme se tady teď trochu zúžit ten seznam kategorií v té oblasti dat s vysokou hodnotou s využitím vaší světné vazby z ostatních eh, politických frakcí v podaných pozměňovacích návrzích. Ale co je důležité, je zahrnout zvláště ty typy dat, které opravdu souvisejí s eh, používání v reálném životě a opakovaným použití, například data z map, protože zde je velký problém v tom, že dostupnost těchto dat je spoplatněná a někdy vznikají potom takové situace, kdy vlastně jenom jedna dominantní společnost v dané oblasti, například mapových aplikací, si vůbec může dovolit tato data nakoupit. A nějaké občanské nebo veřejné iniciativy, jako například OpenStreetMap, eh, nemohou konkurovat, přestože mají finance z veřejného sektoru. Takže ta data s, vysokou hodnotou v příloze. Myslím, že tam se dovedeme dobře dohodnout na kompromisu. Také jsme vzali na vědomí, že některé politické frakce jsou proti tomu, aby se aktualizoval seznam prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Chci říci, že e, veřejně přístupná data je oblast, která se rychle vyvíjí a nebudeme schopni jasně a přesně vyjmenovat, ta, ten dataset, který by měl být k dispozici zdarma v rámci přílohy. Takže je to práce i na komisi, která by zde měla působit v oblasti aktualizace. Také bych byla opatrná s tím, že bychom tento akt přenesené pravomoci nahradili tím prováděcím aktem, protože pak bychom jako parlament měli méně kontroly nad tím, jak se s danou záležitostí bude pracovat v budoucnu. Samozřejmě, ak přemocné pravomoci neumožní komisi tam dát naprosto nové oblasti. Jde nám o to, aby v daném nastaveném rámci té příloze dát s vysokou hodnotou měla komise příležitost provádět upřesňování, aktualizace u těch specifických dat v jednotlivých oblastech. Doufáme tedy, že s takovýmto zredukovaným seznamem eh, dát s vysokou hodnotou v příloze a eh, tím způsobem limitovaným aktem přenesené pravomoci pro komisi se nám podaří zde najít takové společné východisko. Potom v rámci přepracování dochází k té změně, že jsou tam návrh komise i veřejné organizace, Eh, zahrnuté do rozsahu působnosti a na základě předložených pozměňovacích návrhů bychom zde chtěli jít takovou mírnější cestou. My bychom je zahrnuli do rozsahu směrnice, ale v podstatě bychom to omezili na ty oblasti, kde buď ty informace musí být dány k dispozici na základě vnitrostátní legislativy, a není zde povinnost na základě legislativy EU, anebo tehdy, kdy oni zpřístupní ta data sami dobrovolně, je to organizace. A myslím, že tedy princip nediskriminace a transparentnosti se musí stahovat i na tuto legislativní oblast, ale při vytváření přílohy s daty s vysokou hodnotou, tak tam asi nezahrneme ty nejrelevantnější oblasti pro ty veřejné podniky. Takže budou zde takové pojistky, aby tyto návrhy na ně neměly příliš velké dopady, budou to dopady minimální. Spíše hovoříme o tom, že zde vlastně budeme uplatňovat eh, směrnici v těch případech, kdy oni stejně tak jako tak by ta data zpřístupňovali. Potom pozměňovací návrhy týkající se API a interoperability. A také dochází k zlepšení článku týkajícím se kvality dokumentů. To tam rádi zahrneme, ale rozhodli jsme se, že zde také zůstaneme u toho základního návrhu komise, že tyto požadavky týkající se zpracování žádostí eh, opakované použití se nebudou vztahovat na ty veřejné podniky, takže zde to opět bude takový mírnější režim pro ně. Zohledněme řadu návrhů, které se objevily v pozměňovacích návrzích. Potom jsou zde i detailnější pozměňovací návrhy, kde bychom potřebovali od ostatních frakcí trochu blíže vysvětlit, jak to mysleli, ale myslíme, že každý z vás může souhlasit s tím, že zahrnutí určitých dat s vysokou hodnotou. To je ta základ té změny, přepracovaného změní, protože jinak by nemělo smysl ho vytvářet, ale neměli bychom jít nad eh, rámec, který už je nyní nastaven v té směrnici týkající se veřejného sektoru. Těším se tedy na vstupy od ostatních frakcí a první návrh kompromisních návrhů pošleme pokud možno zítra večer, tak aby stínoví zpravodajové měli včas eh, tento dokument k dispozici před příštím úterkem, kdy bude jejich setkání. Děkuji. A jako stínový zpravodaj, tak za EPP Sabine Frahajen. Děkuji. A děkuji také zpravodajce. Děkuji za veškeré myšlenky a pozměňovací návrhy, o kterých jsme již dnes mohli diskutovat. Shodneme se všichni na tom, že jde o to, abychom získali co možná nejvíce materiálu a informací veřejného sektoru, abychom tyto informace mohli pak dát k dispozici, aby se mohly využívat, neboť to má velký společenský animativní potenciál, pokud jsme schopni využívat data, která jinak mizí. A je možné je využívat a právě v případě, když budou transparentní a přístupné veřejnosti. Otázkou je, jak toho dosáhnout, v jaké formě. Stávající směrnice vždy byla směrnicí o opětovném používání ve veřejném sektoru a to rozhodnutí o tom, jaké obsahy musí být povinně zveřejňovány podle národní legislativy. Já bych eh, se toho takto ráda držela velmi důsledně. Tady tedy máme otázku subsidiarity, která je pro mě zásadní i nadálné by měla eh, ta směrnice řešit to opětovné použití údajů, pokud členský stát eh, dovoluje přístup. Neměli bychom tady mít nějaká plně harmonizovaná pravidla pro to, eh, jakým informacím má být přístup a k jakým ne. Toto musíme přenechat na úvaze členských států. by nám bylo mnoho pozměňovacích návrhů, které to takto i podporují. To jsou návrhy z různých politických směrů. Nesmíme zapomínat na to, že u mnoha údajů se, týká, se tyto ty údaje týkají zásadních veřejných služeb. Například některé údaje se týkají i kritických infrastruktur. Tady musíme být velice na pozoru. Asi nemůžeme takovéto údaje o kritických infrastrukturách zveřejňovat kaž, skutečně běžně pro každého. Tady musíme zvážit nějakou ochranu. Co se týče ochrana údajů, tady si myslím, jak v návrhu komise, tak v předložených pozměňovacích návrzích je obsaženo mnoho aspektů. Mně se například líbí, že v některých pozměňovacích návrzích je ještě jednou plně zdůrazněna ochrana údajů, neboť se domnívám, že Máme tady základní nařízení o ochraně údajů, což je dobrý soubor pravidel a já si myslím, že třeba, aby tento soubor pravidel byl všude plně používán. Co se týče nákladů, tady podporuji ten všeobecný přístup, že mnohé z toho by mělo být eh, jaksi dáno k dispozici bezplatně, to je správné, ale i nadále musíme mít možnost v jistých eh, oblastech eh, vybírat poplatky. Někdy eh, poskytování údajů prostě stojí čas či zdroje. A když se někdy podívám na některé veřejné zařízení či podniky, které například musí žít z poplatků, například mám na mysli muzea a další typy subjektů veřejného sektoru, tak zde musí mít i nadále možné, aby takovéto podniky, ty subjekty mohly i nadále vybírat eh, poplatky za údaje eh, takové poplatky, které budou vyšší než čistě ty pořizovací náklady, nebo tímto nahrazuje například vstupné a další typy příjmu. Toto vše musí být eh, ošetřeno naprosto transparentně, s tím zcela souhlasím. Vše tedy, co půjde nad čistě náklady, musí být naprosto transparentní a doložitelné. Eh, dále si myslím, že bychom měli se vyhýbat přetížení a v určitých výjimečných případech i nadále by tady měla být možnost překročit ty hraniční náklady. Co se týče rovných podmínek pro veřejný a soukromý sektor, pro tyto podniky, tady si myslím, že pokud veřejný sektor dáme plně do oblasti působnosti a bude to pro něj povinné také v oblastech, kde například veřejné podniky si přímo konkurují eh, s podniky soukromými, tak pokud v takovémto případě veřejný podnik bude povinen eh, vlastně dát k dispozici své údaje, svá data a soukromý podnik nich, nebudeme mít eh, problém s hospodářskou soutěží, její nakřivení. Tady musíme velmi jasně ukázat, že si v žádném případě nepřejeme, aby došlo k pokřivení trhu. Co se týče Michaela 900. Tady si myslím, že by o tom tedy neměla rozhodovat komise. Právě u zájmu subsidiarity jsme předložili odpovědající pozměňovací návrh, že to je i nadále, či mělo být nadále úlohou členských států či alespoň, že by v tom měly mít členské státy jakousi hlavní roli. Doposud totiž eh, ta legislativa ve své struktuře byla taková, že členské státy si sami rozhodovaly o tom, co v rámci accessibility public data assets, co pod to spadá a co tedy ne. A proto my pomocí některých pozměňovacích návrhů tam chceme mít tu přístupnost a ne pouze ten reuse, to opětovné použití, neboť pro nás je to důležité a to, které stát, ke kterému bude přístup a ke kterým ne, to si prostě musí rozhodovat členské státy. Já jsem pro transparentnost, to je zcela jasné, ale je třeba, aby se respektovala i subsidiarita. Když jsem se prohlédla veškeré pozměňovací návrhy, tak si myslím, že se v mnoha tématech dohodneme velice rychle, neboť naše názory se příliš neliší, ale budou to takové jeden či dva zásadní body, které budeme probírat ještě příští týden na schůzce stínových zpravodajů. Já se těším na to, až dostanu kompromisní návrhy. Ještě jednou bych chtěla poděkovat Julii Radě za to, že to připravila včas, že tedy nemusíme to téma zpracovávat na poslední chvíli, nemáme na to dost času, abychom si to zvážili a prodiskutovali právě duchu, jak si velice otevřeném. Děkuji. Děkuji. A nyní se kanceláři za SAD. Děkuji. Za slovo já bych chtěla jenom upozornit na to, že zde je velice napjatý harmonogram, jak už také říkala paní zpravodajka. Já mám několik eh, poznámek, například co se týče rozsahu působnosti směrnice, tak jak je to navrženo, tak to je dosti vágní. Ráda bych tedy vyjasnila to, že jde o opakované použití informací z veřejného sektoru. A část toho se děje dobrovolně. Také bych souhlasila předřečníky v tom, že je třeba mít k dispozici mnoho informací zdarma, ale v podstatě, když tam dojde k spoplatnění, tak ta cena by měla být rozumná, zvláště s ohledem na malé a střední podniky a startupové podniky, tak aby měli eh, přístup k tomuto typu dat při eh, vytváření inovací. Takže zde rozhodně podporujeme malé a střední podniky a startupy. Informace veřejného sektoru a ti, kdo je poskytují, by měli mít možnost tedy vybírat eh, určitý, určité poplatky a také je důležité se postarat o anonymizaci dat. Co se týče API a rozsahu v souvislosti s různými členskými státy, tam je to v jednotlivých státech různé v souvislosti s využíváním API. Takže se musíme postarat o to, aby veřejný sektor v Evropě měl možnost této oblasti, tedy příslušná rozhraní API, využíval a doufám, že bude možné toto podpořit. A čtvrtá, možná dosti důležitá poznámka se týká těch dat s vysokou hodnotou. Když se podíváme na toto téma, tak je to velice pozitivní, nicméně tak komise by zde neměla mít biankošek. Je třeba se postarat o to, aby se práce zajistila příslušným způsobem v členských státech i s ohledem na finální uživatele, sociální partnery, ostatní relevantní aktéry. Také jsem se podívala na jednotlivé prioritní kategorie a komise by měla uspořádat na toto téma veřejné slyšení. Já podporuji zde to, co navrhuje zpravodajka. Také bychom měli uvážit, jaká kritéria použít v souvislosti s daty s vysokou hodnotou. A je důležité zde zohlednit opět i malé a střední podniky a startupové podniky, tak abychom eh, tímto získali další inovace, které v Evropě potřebujeme. No a téma ochrany osobních údajů. To je nesmírně důležitá věc, kterou je třeba v této souvislosti zachovat. To je třeba zde říci. A takže tato politika musí být v souladu s ochranou osobních údajů. A myslím si, že jsme se na tom shodli a Předložili jsme řadu kvalitních návrhů v tomto duchu. Děkuji. Děkuji vám. Za EKR máme pana Sulíka, který je stínovým zpravodajem, ale své poznámky nám poslal e-mailem, protože zde nemůže dnes být. Za Alde Dita Charanzová, ale myslím, že tady je zastoupena panem Selimovičem. Děkuji. Kolegyně Deta eh, říkala, že jí velice mrzí, že se nemůže dostavit, ale požádala mě, abych eh, vyjádřil její obecnou podporu pro změní a pro pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Některé z nich eh, zavádějí pozitivní aspekty k, k směrnice o životním prostředí řada principů, které se zde objevuje, by se měly týkat úplně všech dat, ne pouze dat eh, v oblasti životního prostředí. To souvisí s právem na přístup k datům. Alden navrhuje eh, změnu rozsahu působnosti, ale stále ještě se řeší otázka, které informace mají být k dispozici veřejnosti. Některé informace typu národní bezpečnost nemohou být tímto způsobem zveřejňovány. Nicméně občané by měli mít možnost o takovéto informace principálně požádat. A co se týče dalších pozněcích návrhů ALDE, tak my poukazujeme na nutnost eh, zveřejnění v reálném čase. Eh, vyhodnocujeme situaci v tom smyslu, že informace mají hodnotu v reálném čase, největší hodnotu v reálném čase, ne 48 hodin později. Dále, co se týče správních poplatků, tak některé náklady by měly být pokryty, ovšem standardně by to mělo fungovat tak, že Eh, mohou mít k těmto údajům přístup i další, nejen ti hlavní dva subdodavatelé informací, kteří se to mohou dovolit. Nadále bychom tedy měli Eh, omezovat možnosti státu, eh, co se týče omezování přístupu k datům. Jinak se eh, kolegyně k celému návrhu staví pozitivně. Děkuji. Děkuji vám. Dále zde nemám na seznamu další stínové zpravodaje, takže dám slovo panu Volmatovi za Evropskou komisi, aby se vyjádřil. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zpravodaji a děkuji i dalším poslancům za pozornost, kterou zatím věnovali danému návrhu. Já bych poukázal na několik otázek. Jednak eh, zde zazněla otázka ochrany osobních údajů. Neměla by zde panovat vůbec žádná pochybnost, pokud jde o mm, zajištění ochrany osobních údajů při zpracování celé směrnice. Potom bych rád poukázal na důležitost těch datových souborů vysoké hodnoty. To je opravdu klíčový prvek celého návrhu. A dostupnost těchto údajů v rámci Evropské unie je klíčová pro malé a střední podniky a my chápeme, proč je zde potřeba omezit výběr subjektů. Ovšem tento výběr by neměl být až tak restriktivní. Pak je zde otázka režimu přístupu k údajům. Na to upozornil několik kolegů. A co se týče stávajícího návrhu a co se týče návrhu komise, tak oba se opírají o národní režimy přístupu k eh, informacím. My se zároveň uvědomujeme, že tam, kde došlo k harmonizaci přístupu k informacím v Evropské unii, jako je třeba oblast eh, údajů o životním prostředí, tak tato skutečnost by měla být uh, uznána. Ovšem neměli bychom celé toto znění vnímat jako další změnice tohoto typu. Pak co se týče snížení nákladů, to je něco, co prospěje malým a středním podnikům v Evropské unii a veškeré údaje, které máme k dispozici, napovídají na to, že socioekonomické výhody z zpřístupnění těchto údajů jsou mnohem vyšší než výnosy, které mohou orgány veřejné zprávy získat prostřednictvím správních poplatků. Dále bych rád na, eh, hovořil o návaznosti na další návrhy na program Digitální Evropy. Zde by bylo možné vše využít pro účely zlepšení interoperability, zlepšení ochrany duševního vlastnictví a dalších oblastí. Děkuji. Děkuji a já dám slovo naspět paní zpravodajce. Děkuji. Děkuji, já Poděkuji všem stínovým zpravodajům za konstruktivní přístup k věci a v kompromisním návrhu se pokusím vystihnout všechny důležité prvky, které zazněly jako priority jednotlivých frakcí. Pokusím se to skompilovat. Samozřejmě, že to není vždycky jednoduché. Co se týče rozsahu působnosti, tak zde máme názory, jako je uh, neomezené právo, eh, pak jsou zde názory, které eh, vystihují situace tak, že by měla být dokonce původní směrnice určitým způsobem omezena. Musíme si mm, udělat představu o tom, jaká je v tuto chvíli situace legislativy, například v oblasti životního prostředí. To by zde mělo zaznět jasně. Neměli bychom však tímto způsobem dále utvářet kompromisní pozměňovací návrhy, že bychom do této legislativy zakotvili úplně neomezené právo. Musím však říct, že Evropský parlament sehrál zásadní roli, pokud jde o definici datových souborů vysoké hodnoty. Zde souhlasím s tím, co říkalo ALDE, co se týče zmapování situace a údajů. Ovšem, my nikomu nedáme eh, na jaksi biankošek eh, na dan, další postup vždy má v této věci své slovo komise a tak to bude i nadále. Já bych ovšem navrhovala trochu ten výčet um, údajů tohoto typu v příloze omezit. My chceme provést další úpravy v souvislosti s dalším vývojem. Já si myslím, že je důležité si uvědomit, že Aplikace takovýchto dat se v průběhu času mění a je třeba mít možnost přílohu a celý tento seznam upravovat průběžně, aniž by bylo třeba absolvovat celý dlouhý legislativní proces. A tak eh, si myslím, že delegovaný právní akt by dal Evropskému parlamentu tuto možnost. Ovšem není možné měnit zásadní prvky celé směrnice takovýmto způsobem. Myslím, že zde zazněla celá řada velice dobrých námětů, jako je kritická infrastruktura, jako je ochrana osobních údajů a další. Této otázky můžeme zapracovat, pokud jde o orgány veřejné zprávy, tak nejlepší bude eh, ten takzvaný light touch režim, který, eh, na, na který bychom se chtěli zapracovat. Ehm, tam, kde je to na místě. Já bych ještě chtěla poukázat na otázku poplatků a spoplatnění zveřejnění informací opravdu platí, že všechny dostupné údaje ukazují, že spoplatnění působí další náklady, spíše než, že by došlo ke snížení nákladů. Ovšem souhlasím a chápu, stotožňuji se i s tím, že mohou existovat určité sektor určitá odvětví, kde by se spoplatnění dalo zdůvodnit. Eh, takže my se tím nedotkneme nějak výjimky, která platí pro muzea, což je důležité pro EPP. Doufám, že najdeme zlatou střední cestu, kterou všechny politické skupiny podpoří jelikož čím dříve se nám podaří na výboru MKO věc pracovat, tak tím dříve budeme schopni diskuzi dále rozproudit ve výborech, kde má MKO podle pravidla 53 eh, další slovo. Já rozhodně na základě pozměňovacích návrhů příští týden zpracuji kompromisní pozměňovací návrh a pokud budou další otázky, které budou ještě nedořešeny, tak je budeme moci písemně vyhodnotit. Děkuji. Děkuji a dále tedy platí 10. až 11. října se bude hlasovat na výboru MKO. Děkuji mnohokrát a můžeme přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je návrh stanoviska o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Paní Grapíny je zpravodajka. Máte slovo, prosím. Děkuji. Děkuji vám. Já vám všem popřeji šťastný návrat zpět. Začíná nový parlamentní rok. Všichni víme, že zdravotní péče je otázka patřící do subsidiarity, ovšem poděkuji eh, komisi za zpracování tohoto tématu a za zpracování zprávy k přeshraniční zdravotní péči od roku 2014, v podstatě 2011. Eh, Všichni si uvědomujeme, důležitost daného tématu, co se týče přeshraniční zdravotní péče nejlepší možná úroveň, ať už jde o informace poskytované pacientům ohledně jejich práv, pokud jde o přístupnosti této zprávy, pokud jde o znalost o postupech a znalost o nákladech této péče. Nic z toho není na úrovni, kterou bychom si představovali. A v tuto chvíli zde máme návrh stanoviska. A i dle stinových zpravodajů platí, že je zde určitý zájem na zapracování pozměňovacích návrhů k návrhu komise. Je třeba si uvědomit důležitost tohoto tématu i v souvislosti s volným pohybem osob. Je důležité také pamatovat na to, že studie ukazují, že ne že ani ne 20% lidí zná svá práva, co se týče poskytování zdravotní péče přes hraničním režimu. To je důvod, proč předkládám návrh stanoviska. Pro nás je zásadní zajistit snažší mobilitu a zároveň platí, že je třeba zohlednit změny, které nastaly v souvislosti s digitalizací zdravotní péče. Musíme dostihnout vývoj, co se týče elektronických um, předpisů. Musíme také pamatovat na ochranu spotřebitelů, ochranu pacientů. Musíme zajistit lepší transparentnost, podmínky poskytování zdravotních služeb podmínky realizace zdravotní péče a zdravotníci musí mít možnost naplňovat své povinnosti. Často nízká kvalita zdravotní péče má zásadní dopad na lidské zdraví a nikdo za to nakonec není zodpovědný. Takže i toto by mělo být zohledněno. Otázka odpovědnosti. Myslím si, že co se týče dané zprávy, tak zde nepanují žádné zásadní problémy. Stínoví zpravodavé se shodují na tom, že je třeba situace zlepšit, pokud jde o ustanovení stávající směrnice a já v tuto chvíli děkuji komisi za předložení návrhu. Já jsem ještě ten návrh samotný nedostala, ale předpokládám, že jej obdržíme i prostřednictvím stínových zpravodajů. Jak víme, tak nemáme tolik času. Je třeba zajistit eh, rychlé zlepšení lékařské péče, eh, zlepšení realizace těchto služeb, eh, zlepšení v oblasti digitalizace a je třeba vzít v potaz náklady a podmínky poskytování zdravotní péče pacientů přes hraničním režimu. Pochopitelně členské státy zde mají zásadní odpovědnost, té neuniknou, ale pokud jde o přeshraniční zdravotní péči, tak se domnívám, že je na místě předložit daný návrh navrhované stanovisko a myslím si, že komise by měla v určitých intervalech vyhodnocovat situace a oznamovat svá zjištění Evropskému parlamentu v souvislosti s nastalými změnami směrnice. Děkuji. Děkuji a prosím EPP a pan Buzo je stínovým zpravodajem. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chci poděkovat paní Grapiny za její stanovisko a za to, že upozorněna, že určité nedostatky směrnice, ale je to veliký výdobytek v oblasti zdravotnictví pro naše občany. A není úplně dobře, že o svých právech a možnostech v, oblast, v této oblasti ví jenom málo lidí, zvláště v souvislosti s eh, situací v jiných členských státech. V roce 2015 vznikla první implementační zpráva komise, v březnu 2015 také hodnotící zpráva a v květnu proběhl eurobarometr. A šetření eurobarometru kterou ukazuje, že méně než 10% eh, respondentů mělo pocit, že jsou dobře informováni o svých právech v oblasti přeshraniční zdravotní péče. Jenom každý desátý Evropan věděl, že existují eh, národní kontaktní místa. Já jsem byl eh, účasten diskusí o této směrnici od začátku svého působení v Evropském parlamentu. Snažil jsem se ve své zemi v Rumunsku také eh, organizovat informační kampaně, no, také eh, různé letákové kampaně. Eh, krátkou dobu jsem byl předsedou společnosti pojišťo- zdravotních pojišťoven eh, v Rumunsku a navrhl jsem implementaci této směrnice. To proběhlo celkem kvalitně, ale individuální úsilí zde nestačí. Evropská komise i členské státy by zde měly zvýšit úsilí tak, aby byly evropští občané lépe informováni o svých právech. Také je řada členských států, kde je řada překážek ve zdravotnickém systému ve vztahu k pacientům a jejich přístupu k péči. Provádění stávající směrnice ukazuje, že v roce 2015 ne všechny státy tuto směrnici implementovaly úplně nebo správně. A stále existují rozdíly mezi členskými státy, i způsobu, a aktéři nám dávají zpětnou vazbu v tom smyslu, že je zde ještě hodně práce v některých členských státech. Na to upozorní také pacientské organizace, když se v různých diskusích objevuje tato problematika, ať jsou to diskuse v Evropském parlamentu nebo jin. Co se týče pacientů, kteří cestují za zdravotní péčí do zahraničí a informace pro pacienty, ne všechny členské státy jsou schopné poskytnout příslušné informace a poskytnutá data se těžko dají srovnávat mezi jednotlivými státy, takže zde by mohla směrnice posunout děníku předu a také digitalizace je důležitá. Zde tedy podporuji návrh aby se zde dělo více, podobně jako podporuje návrh na lepší informovanost občanů. Interoperabilita by měla být prioritní, co se týče těch eh, eh, lékařských záznamů o pacientech. Potom také pacienti by měli mít možnost podat stížnost, když mají pocit, že byla porušena jejich práva, tak jak je to v oblasti ochrany spotřebitele a Předpokládáme, a že až se bude diskutovat revize této směrnice, pozměňovat a hlasovat o ní tak, že zde bude tedy předložen mechanismus pro tyto kroky. Velice vám děkuji za možnost se zde vyjádřit a věřím, že společným úsilím se nám podaří zlepšit eh, tento důležitý výdobytek pro evropské občany, spotřebitele i pacienty. Děkuji. Pán Sulík je stínový zpravodajem za EKR a poslal nám svoje vystoupení e-mailem. Takže paní Selimovič z Alde má, hmm, Selimovič má slovo. Děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji paní Grapiny za její skvělý návrh stanoviska. Myslím, že zde pokrývá celou řadu záležitostí, které jsou pro nás důležité. Ano, směrnice je z roku 2011 a dala naději mnoha evropským pacientům, kteří usilují o lepší zdravotní péči, posílila jejich mobilitu a práva na proplacení zdravotní péče z jiného členského státu a zavázala členské státy informovat o přístupu k této zdravotní péči prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst. Ale Státy se velmi spozdily při implementaci. Zpráva komise z roku 2015 ukazuje, že sice transpoziční termín byl 25. říjen 2013 a proti 26 členským státům bylo zahájeno řízení um, z důvodu pozdního nebo nulového implementování. Takže to bylo 26 států z 28. I když transpozice je téměř dotažena, tak eh, implementace směrnice je velmi problematická. Například členské státy mohou využít systém preautorizace zdravotní péče, pokud se to týká například eh, hospitalizace přes noc nebo velice specializovaného lékařského zařízení nebo vybavení. Ale žádná ze zemí, která využívala tyto kritéria, nespecifikovala, která péče je tedy pokrytá danými kritérii. Například ve 14 státech pacientovi není jasné, které způsoby léčby se musí preautorizovat, protože někdy je nevyjasněné, které z kritérií uplatnit. Takže pokud já mám platit hodně peněz za lékařskou péči, ale nevím, co za to dostanu, no tak eh, do toho nikdy nepůjdu. Minimálně čtyři státy chtějí přeložené faktury a některé dokonce ověřené doku- dokumenty, ověřené na konzulátu v zemi poskytování péče. A je zde i řada dalších nejasností. Například některé státy proplácejí eh, konzultaci s obvodním lékařem, ani zase ne. Vážená paní předsedkyně, všechny tyto nedostatky implementace jasně ukazují, proč tedy ta mobilita pacientů je tak nízká, protože je to ještě velice těžké čerpat přeshraničně péči a obdobčí občané o ní moc nevědí. Když se podíváme na výsledky eurobarometru, tak je jasné, že využívání této péče je výrazně pod potenciálem. Proto je důležité, aby zde byla lepší a rychlejší spolupráce mezi příslušnými aktéry, snižovala se administrativní bátě, zátěž a byrokracie, pokud chtějí pacienti být léčeni v zahraničí, a lépe vyjasnit implementaci směrnici o zahraniční poskytování zdravotní péče, tak aby i pacienti měli lepší informace. Já se k tomu ještě blíže vrátím ve svých písemných stanoviscích. Děkuji. A nyní pan Agnew, prosím. Uh, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, to bylo úžasné. Já si to budu muset eh, promyslet eh, více. Ale máme, máme před sebou období rok do Brexitu a slyšíme často stížnosti Britů eh, v zahraničí, případně dalších na území Británie, kteří se stěžují na to, že se jim nedostává odpovídající zdravotní péče. Přitom ten systém nefungoval od počátku vůbec. A teď v, v situaci Brexitu to chápeme ještě v dalších souvislostech. Jak říkali v armádě, uh, je tady stále ještě mnoho možností, mnoho příležitostí k vylepšení. Děkuji vám, děkuji a prosím za komise paní Emelin. Děkuji za vyjádření a děkuji také za návrh stanoviska výboru IMCO, za který jsme moc rádi. Odpovídá přesně filozofii komise. My naše myšlenky nastíníme v implementační zprávě k naplňování směrnice o zdravotní péči. E, tato zpráva by se měla objevit na podzim tohoto roku, za rok 2018. My celý návrh vnímáme jako zásadní změnu, pokud jde o zapojení EU do poskytování zdravotní péče. Jsou zde vysvětlena práva pacientů, pokud jde o proplácení výdajů z jiné země. Posilují se zde možnosti vyžádání informací, rovněž také členské státy zde získávají mnohem větší pravomoci, pokud jde o otázky zdravotní péče. Pro komisi je to velice důležité téma, ale uh, Rozhodně je to zásadní téma, a to především pro evropské občany miliony osob eh, cestují, ať už na dlouhé či krátké eh, cesty po Evropské unii. Je třeba zajistit a zprůchodnit přístup ke kvalitní zdravotní péči v jiné členské zemi s tím, že by mělo být možné se nechávat proplácet tyto náklady. Každoročně se to týká asi dvou milionů pacientů. Já bych ráda nastínila stávající situace, pokud jde o transponování směrnice a pokud jde o kontrolu kontrolu eh, tohoto transponování. Okamžitě po vypršení lhůty pro transponování jsme začali kontrolovat eh, naplnění těchto povinností členskými státy a zahájili jsme, jak už zde zaznělo, 620 řízení pro porušení eh, povinností. V tuto chvíli můžeme s radostí oznámit, že první fáze byla ukončena a v tuto chvíli byla všechna tato řízení už zdárně uzavřena. Druhá fáze to je takzvané dodr- eh, takzvaná kontrola dodržování předpisů conformity check. Ta probíhá, my v tuto chvíli hloubkově analyzujeme eh, celou věc. Eh, probíhá strukturovaný dialog s členskými státy. Některé členské státy již ve spolupráci s námi eh, celé řízení uzavřely. My v rámci této eh, inspekční fáze se snažíme pro blaho pacientů identifikovat nejzávažnější případy porušení předpisů. Jsou zde čtyři základní oblasti. Jednak diskriminační přístup k proplácení výdajů při přeshraniční zdravotní péči, pak nepříznivé ceny a diskriminace pacientů z jiných členských států, to je druhé téma. Třetí téma seznam výkonů, které vyžadují přednostní ehm, schválení a za čtvrté zatěžující z administrativního hlediska postup pro eh, proplacení nákladů. My jsme v tuto chvíli již dosáhli určitých matatelných výsledků. Některé členské státy již změnily svoji legislativu právě s ohledem na blaho pacientů a to v návaznosti na strukturovaný dialog. Druhá implementační zpráva, která by měla být, jak jsem říkala, k dispozici v říjnu, poskytne aktuální přehled celé situace a rovněž zde budou nastíněny osvědčené postupy, které se osvědčily členským státům při vylepšování implementačních opatření. Dovolte mi trochu více rozvést některé otázky, které, za, které zde zazněly. Jednak nedostatečná informovanost, nedostatečná osvěta. My jsme v říjnu 2016 uspořádali webstreamovanou konferenci na téma eh, práv na přeshraniční zdravotní péči v EU. To byla jedna z akcí, kde jsme se snažili eh, podpořit osvětu. DG Sante a DG Regio v prosinci tohoto roku bude pořádat další konference, která se bude zaměřovat konkrétně na přeshraniční zdravotní péči, na projekty, které v tuto chvíli probíhají. Jste zváni na tuto akci můžete sledovat eh, vývoj a pak kampaň UN Me v Evropské unii se rovněž eh, snažila o zlepšení osvěty prostřednictvím Facebooku, Twitteru, Instagramu, eh, z dalších sociálních sítí ohledně plánovaných či neplánovaných výkonů ve zdravotní péči. Dále se snažíme o pravidelná setkání, je zde studie o, o poskytování informacím pacientům z července tohoto roku. Zde by měly být nějaké hlavní principy týkající se národních kontaktních bodů. Tyto principy byly sjednány národními kontaktními body, tyto principy v minulosti neexistovaly a musíme říct, že to je systém, který eh, chválíme. Ta studie ukazuje na osvědčené postupy, co se týče zlepšování fungování národních kontaktních bodů. Co se týče přeshraniční spolupráce, tak my jsme se snažili podnítit spolupráci eh, v, pře- v pohraničních oblastech mezi členskými státy. Tato technická studie byla zveřejněna v březnu a uh, poukazuje na dobré příklady spolupráce. Je zde celý soubor nástrojů na vylepšování situace a na provádění kontrol. Tuto studii bychom měli projednat na konferenci v prosince, kterou pořádá DG Regio. O tom jsem již hovořila dále. Co se týče projektu eHealth, tak my podporujeme spolupráce členských států v této oblasti. Cílem je zajistit interoperabilní řešení, která mohou dále podnětit kontinuitu péče, přístup k bezpečné a kvalitní péči. V dubnu tohoto roku jsme přijali sdělení k digitální transformaci zdravotní péče na digitálním jednotném trhu, což se mimo, mimo jiné snaží o odpovídající řízení eh, infrastruktury služeb a odpovídající finanční řízení této oblasti. Závěrem bych chtěla říct, že návrh stanoviska výboru EMCO přesně odpovídá filozofii komise v dané věci. My návrh výboru vítáme po pěti letech fungování směrnice lze uzavřít, že směrnice zlepšila právní jistotu a zlepšila i situaci um, domácích pacientů, pokud jde o naplňování jejich práv. Uh, nedošlo k žádnému přeskumu uh, této směrnice na uh, půdě soudního dvora toky pacientů jsou nízké, zatím nedošlo k žádnému zásadnímu e, rozpočtovému dopadu na udržitelnost celého systému. Děkuji vám. Děkuji. Já jsem zaznamenala, že pan Šoltec e, dorazil, tak se jej táži, zda se chce vyjádřit za zelené. Děkuji vám, paní předsedkyně, a omlouvám se za spoždění. Měli jsme diskusi o balkánské problematice, kde jsem musel být. Dovolte mi také poděkovat paní zpravodajce za přípravu stanoviska. Podle mého názoru největší oblast pro zlepšování je oblast poskytování informací občanům o tom, jaké mají práva na péči a proplácení péče, protože občané ví velmi málo o svých právech a nemají k dispozici relevantní informace v dostatečné míře o tom, jak funguje přeshraniční zdravotní péče. V celé řadě zemí je celá řada různých překážek při realizaci té takzvané svobody. Proto opravdu podporujeme změny v této oblasti v souvislosti s danou směrnicí. Eh, informace jsou opravdu za, eh, zásadní. A i ten způsob implementace směrnice vysvětlují to nízké povědomí a při provádění ve vnitrostátním právu jsou velké diskrepance mezi jednotlivými státy, co se týče administrativních postupů i způsobu informování pacientů. No, také je zde nedostatek kritérií, kdy má někdo na základě preautorizace možnost využívat služeb přeshraničního poskytování zdravotní péče, zvláště v souvislosti s otázkou proplácení. Také je velice důležité si vyjasnit, roli těch vnitrostátních kontaktních míst, které mají poskytovat informace osobám o jejich právech. Opět jsou zde obrovské rozdíly mezi členskými státy, i co se týče eh, zdrojů, které jsou k dispozici, nebo role, kterou tato struktura v dané zemi hraje. Takže je důležité zde nastavit vyšší konzistentnost a kvalitu v rámci EU. A také musíme sjednotit způsoby schromažďování dat o implementaci z jednotlivých členských států, protože je velice důležité mít možnost udělat si jasný obrázek o tom, jak jsou tato práva využívána a jak je využívána ta svoboda, kterou poskytuje směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Těším se, že na dalších setkáních se nám podaří také sformulovat kvalitní pozměňovací návrhy, tak, aby se situace mohla zlepšit. Děkuji. Děkuji. A na závěr paní zpravodajka, paní Grapiny, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát stínovým zpravodajům, ale také Evropské komisi. Již jsem to na úvod uváděla. Naše postoje se doplňují, nejdou proti sobě. Jsem si jistá, že mohu počítat s expertízou svých kolegů v odpovědajících zemích. Kristiane už o tom hovořila, ona sama v tomto systému pracovala. Já jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří společně toto stanovisko ještě vylepšit. Já jsem již sama přišla s některými návrhy a děkuji také zástupkyně Evropské komise, neboť ona hovořila o všech těch ožehavých bodech, jako je například téma diskriminace nebo neproplácení a tak dále. V konečném důsledku si myslím, že zastáváme v podstatě podobný postoj. Jasná je jedna věc, musíme občanovi zlepšit přístup k zdravotní péči. A proto potřebujeme lepší informace, tak, aby občan svá práva v této oblasti znal. Zároveň je třeba, abychom odstranili z té překážky. Neboť takovéto překážky nadále přetrvávají, například i diskriminace. Prostě jmenujeme věci pravým jménem. K diskriminaci dochází. Pokud je občan diskriminován, tak se stane následující, nemá přístup k zdravotní službě nebo naopak neovládá jazyk jiného členského státu a proto se tam nemůže obrátit do odpovídajícího, na odpovídající lékařské zařízení. Já vám všem děkuji. 10. října si ještě jednou probereme pozměňovací návrhy a doufám, že se nám podaří nalézt kompromis, tak, abychom podpořili občany pro to, aby měli lepší přístup k přeshraniční zdravotní péči. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 12.9. v poledne. A to znamená, že nyní můžeme přistoupit k hlasování. První téma, o kterém budeme hlasovat, tak to je zpráva týkající se návrhu nařízení pravidla a postupy pro souhlas s harmonizovanými právními předpisy Unie o výrobcích, ale je zde procedurální poznámka. Prosím, pane kolego. Sí, grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poprosil všechny kolegy o pozornost. Rád bych se chopil slova, neboť od minulého týdne zde došlo k politování hodnému precedentu zde na výboru. Pozměňovací návrhy 231 a 234 jsme předložili a tyto pozměňovací návrhy se týkají země původu a vysledovatelnosti. Naše pozměňovací návrhy nebyly přijaty odděleně do hlasovacího seznamu, a, ale jakýmsi klamavým způsobem se tam dostali, a totiž tak, že tam jsou souvislosti s článkem 4, který se ovšem netýká odpovědných osob, ale týká se zcela jiného tématu. A u nás v pozměňovacích návrhích tam šlo o made in, to je politicky velice nepohodlná otázka, ale e, pro nás je to důležité. Jde důležité sledovat produkty a je důležité se zaměřit na ochranu spotřebitele. Téma made in, jak bylo řečeno, údajně e, je vyřešeno směrnicí 2013, která se týká dohledem nad trhem, ale to, to, to není, není to pravda. A nyní po této záležitosti si myslím si, že to Mates In je ještě méně dobře dořešeno. Nikdo se tomuto tématu nechce věnovat, je to politické téma, téma Made In, které je ovšem důležité jak pro výrobce, tak pro spotřebitele. My chceme brát výrobce vážně a já chci, aby se výbor nějakým způsobem vyslovil v této problematice. My požadujeme, aby naše pozměňovací návrhy 231 a 234, které se týkají Made Inu, eh, byly předloženy k hlasování odděleně a aby nespadaly pod kompromis 4 ani pod 232. Jde nám o tuto velice důležitou otázku made inu a Prosíme vás o podporu a podpořte prosím náš návrh tak, abychom mohli hlasovat odděleně o návrzích 231 a 234. Děkuji. Myslím, že zde je tady jasně. Jsme pochopili, že 231 a 234 jsou eh, ovlivněny tím, zda bude tedy eh, přijat eh, kompromis 4 a 32, 232, takže to potom by nebylo kompatibilní s kompromisním návrhem. Takže jasné, že budeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích. Takže myslím, že můžeme přistoupit k hlasování k této problematice. Pozměňovací návrh 129, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Takže kompromis 2, kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se. Je to přijato. Kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Je to přijato pak kompromis číslo 5. Jde pro? Proti? Kdo se zdržel? To ověříme. Ověřujeme kompromis číslo 5. Končíme hlasování a byl přijat. Pozměňovací návrh 241, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Chcete to ověřit? Dobrá, ověřujeme 241. Končíme hlasování a máte pravdu, protože to bylo zamítnuto. 6, omlouvám se. Kompromis 6. Jde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 274. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme 274, prosím. Končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Ověřujeme kompromis číslo 8. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Takže to je vše. Kompromis 8a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A není ústní pozměňovací návrh Pozdní pozměňovací návrh máte všichni před sebou, můžete si ho přečíst. Kdo je pro ústní pozměňovací návrh? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Dobrá, ověřujeme hlasování o ústním pozměňovacím návrhu. Končíme hlasování a je to přijato. Není kompromis 14. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Pozněvací návrh 411. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. NV61. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 24, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 225. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní Envy 7 Našli jste všichni NV7? Našli jste všichni NV7? Kdo je pro NV7? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pak NV10 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV11 pro, Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme NV11, prosím. Končíme hlasování. Bylo to zamítnuto. NV12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A pak je zde závěrečné hlasování o návrhu v pozměněném zdění To proběhne elektronicky. Končím hlasování. Bylo to přijato 28 hlasů pro, 5 proti, jeden se zdržel, takže blahopřejeme zpravodaji. A nyní budeme hlasovat o mandátu interinstitucionálního vyjednávání. Takže opět elektronicky. Končím hlasování. A i zde máte mandát 24 hlasů pro a 10 bylo proti. Takže můžete vstoupit do vyjednávání. A nyní dostane slovo pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně všichni. Nakonec bych velice rád eh, obzvláště poděkoval stínovým zpravodajům. Měli jsme velmi plodnou spolupráci také s Envy, byla to velice technická, investiční, eh, intenzivní práce. Bylo to nařízení, které má více než 60 článků. Děkuji také zástupcům komise, sekretariátu a asistentům poslanců, Děkuji rovněž stínovým zpravodajům. Každý text je vždy výsledkem jistého kompromisu. Momentálně se nám podařilo získat na podporu tohoto textu velice širokou většinu, což nám dává, doufejme, možnost, že snad brzy budeme moci vstoupit do plodné diskuse s radou, tak abychom měli systém dohledu evropského trhu, který zajiští lépe práva spotřebitelů a vytvoří lepší záruky pro podniky, které tak budou méně ohroženy neadekvátními dovozy. Děkuji. Děkuji a nyní hlasování o navrhovaném harmonogramu schůzí 2019 vednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A nyní přistoupíme k hlasování o zprávě o vzájemném uznávání zboží legálně uváděného na trh v jiném členském státě. Zpravodajem je pan Štefanec. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis dva, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis tři kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 31. Pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 248 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 257 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 42 pro, proti, EPP nehlasuje o 42 pro, takže pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se, ještě to ověříme, ověřujeme pozměňovací návrh 42, prosím. Končím hlasování. A bylo to přijato. Nyní pozněvací návrh 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 55 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Tam to odpadá, takže pozměňovací návrh 58 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis nikoli. Pozměňovací návrh 65 pro, proti, Zdrželi se. Přijato. 66 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 68 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 73 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 83, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 103 pro, proti, zdrželi se přijato. 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy v pozměněném znění elektronicky. Končím hlasování. Mhm, přebývá nám jeden poslanec za EPP. Je to tady velkou většinou přijatou 31 pro, jeden proti a jeden se zdržel. Prosím, děkuji vám velice, gratulujeme zpravodaj. a budeme hlasovat o mandátu, o interinstitucionální vyjednávání, opět elektronicky. Tak, hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato velkou většinou, 28 pro a 5 proti, takže Blahopřejeme zpravodaji. Chcete si vzít slovo? Prosím, máte možnost. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval stínovým zpravodajům, ale také asistentům a poradcům za politické skupiny. Za, chci poděkovat za konstruktivní přístup. Ta spolupráce byla opravdu plodná celkem krátká, ovšem bylo zřejmé, že všichni chtěli být dostatečně zapojeni a byli k tomu otevření, což vyústilo ve, do, ve velmi dobré výsledky a já věřím tomu, že i na trialogu se dostaví tyto výsledky. Naším cílem je zlepšit oblast vzájemného uznávání a opravdu věřím, že se nám to podaří. Děkuji vám, děkuji. A Znovu vám blahopřeji, bude pokračovat zasedání a já v tuto chvíli již předávám slovo paní Steiler, Katrin Steiler, paní místo předsedkyně. if I can call the meeting to... V tuto chvíli poprosím všechny o pozornost a hned přejdeme k dalšímu návrhu zprávy, což je, pokud chcete pokračovat v konverzaci, tak prosím mimo sál, protože v sále eh, bude pokračovat zasedání. Jde o lepší vymáhání modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele. V tuto chvíli budeme projednávat návrh zprávy Daniela Doltna a už mu dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, jsem rád, že jsme se byli schopni vrátit všichni k práci. Doufám, že jste se užili letní pauzu a k této zprávě mohu říci, že před letní pauzou jsme tuto zprávu zveřejnili. Děkuji všem, děkuji všem svým spolupracovníkům, že se podařilo v tak krátkém časovém horizontu vše dokončit a zprávu zveřejnit. Doufám, že se podaří zprávu zpracovat na výboru a na plenárním zasedání stejně rychle. V celé řadě oblastí musím říct, že návrh komise je velice dobrý, navazuje na refit. My jsme za parlament provedli celou řadu změn. Já nechci přepisovat celý návrh komise, ani nechci podkopávat záměry komise Myslím si, že jsme byli schopni se do veliké míry stotožnit s původním zněním, ale pro nás je nejdůležitější eh, možnost odstoupení z hlediska spotřebitele. A chápu celou řadu obav, které zazněly na toto téma. Chápu, že se někteří obávají zneužití eh, tohoto institutu, ale říkám, že je to menšina. A já si myslím, že my nemůžeme zcela zásadní spotřebitelská práva jako ignorovat už, protože jsme výbor pro ochranu spotřebitela, proto jsem se tímto zabýval, řešil jsem to s kolegy z výboru a měl jsem za to, že jsem se s nimi byl schopen stotožnit. Já jsem se snažil uvědomit si, jak funguje případ zneužití tohoto institutu. Snažil jsem se to vystihnout v úvodním ustanovení. Co učinit v případě možného zneužití institutu? Myslím si, že v úvodním ustanovení je to nejlepší místo. Pokud chceme, aby se rozšiřovala e-commerce, pokud chceme, aby spotřebitelé nakupovali, aniž by zboží viděli, tak je zkrátka nutné um, odstoupení um, podchytit a musíme dostatečně důvěřovat spotřebitelům. Pokud jde o postihy, tak zde jsem provedl několik pozměňovacích návrhů, aby byl text zřejmější. Zvláště jsem se snažil, aby zde zaznělo to, kdy eh, je možné eh, uplatnit pokutu z hlediska eh, procenta obratu mm, Chápu, že komise toto ještě zpracovává a chce, aby postihy byly ku prospěchu hlavně spotřebitelů. Často dochází k tomu, že se pokuta uplatní tak, jako tomu bylo v případě Volkswagenu, že jsou to ti, kteří, kterým byla způsobena škoda, ale u Volkswagenu tomu tak nebylo. Nebyly to vlastníci automobilů, nakonec to ani není uh, uchopeno tak, že by třeba Rozpočet pro životní prostředí byl obohacen těmito pokutami. Ani tak to není, jsou to rozpočty Evropské unie. To znamená, že eh, je to jenom příjmová taktika nikoli nápravné opatření. A my tedy předkládáme pozměňovací návrh eh, týkající se typů schválení, kde navrhuju, aby výnosy z pokut byly uplatněny jako nápravné opatření pro spotřebitele či nápravné opatření v souvislosti s újmou, která byla v jako v první řadě způsobena, tak si myslím, že by to mělo být eh, pojato. Pak jsou zde nevyžádané návštěvy, to si myslím, že bychom měli zcela mm, eh, ignorovat debatu o podobním prodeji. Myslím si, že bychom měli řešit to pří, případy agresivních a nekalých eh, soutěžních praktik, pak jsou zde případy duálního zboží, pak je zde zpráva z vlastní iniciativy Evropského parlamentu, které se hovořilo bylo před eh, létem. Já jsem se snažil eh, tuto zprávu zapracovat do svého návrhu. Myslím si, že i zde je možné uskutečnit určitá zlepšení, ale myslím si, že bychom měli používat nepolitickou evropskou metodiku a z hlediska testování, to si myslím, že by se mělo objevit v návrhu zprávy. Pokud jde o transparentnost a eh, online postupy při uvádění produktu na trh, tak zde si myslím, že hlavní parametry by měly být velice stručně naformulovány, třeba pro účely vyhodnocení situace, pokud jde o hledání, vyhledávání nedává smysl, aby spotřebitel dostal 12 stránek o tom, jak funguje vyhledávač, zvláště pokud chce něco najít rychle, musí to být stručné. A v souvislosti s tím ještě otázka předsmluvních informací, ty musí být poskytnuty přístupně i osobám s postižením a musí navazovat na způsob uzavření smlouvy. Myslím, že k tomu ještě třeba říci, že třeba zajistit, aby v online prostředí spotřebitel vždy věděl, od koho nakupuje. A to si myslím, že už v návrhu komise zaznělo, ovšem já jsem to podpořil, podpořil jsem to, poukázal jsem na to, zde máme tuto skutečnost s leteckými společnostmi, byly roky, kdy letecké společnosti nezveřejňovali leteckou společnost, která provozuje daný let. Tam si myslím, že došlo k nápravě, proto by tomu mělo být i v našem prostředí. A pak ještě jedna věc. Já jsem navrhla mobilní aplikaci týkající se spotřebitelských práv z dvou důvodů. Jednak je to referenční možnost spotřebitelů, kde se mohou ověřit situace. A pak je to také možnost eh, zadávání stížností, která by byla adresována spotřebitelským centrem centrum. Pro mnoho spotřebitelů by tyto služby, které zde existují, nebyly až tak dobře známé a proto se musíme snažit o to, aby spotřebitel měl možnost svá eh, práva naplňovat. Ehm, a z tohoto důvodu si myslím, že by bylo dobré takovouto aplikaci začít používat. Myslím, že by mohla přinést opravdu hmatatelné výsledky pro spotřebitele. Když si přečtete zprávu tak já bych navrhoval jméno European Consumer Rights App. Můžeme tomu říkat ECR podle zkratky, aplikace EC, EKR v podstatě. To se těším, co tomu řeknou kolegové za příslušnou eh, politickou skupinu. Mm, nicméně myslím si, že celá věc by velice podpořila eh, danou věc. Já se těším na další diskuzi s kolegy, uvidíme, jak nám to v následujících týdnech půjde. Děkuji. Děkuji je to si myslím, že vynikající nápad a je to ten název dané bylo by to dobré, navíc by se mohli různí lidé podílet na vývoji dané aplikace. Pak zde máme a pana Aramovo za EPP, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za to, že tak rychle dokázala zprávu připravit, abychom se dokázali ještě těsně do toho časového okna, mohli s tím jít na dialog a ten návrh komise je smysluplný a budu rád, pokud se nám podaří tento smysluplný návrh přetavit v evropský zákon dříve, než skončí naše volební období. Já si myslím, že to je dobrý nápad s tou aplikací, jak ji nazveme, e, o tom se budeme muset ještě pobavit. E, za to bude ta zkratka, která byla navržena, ale ta myšlenka té aplikace je velice dobrá. Rozhodně bychom e, ji měli nějak rozvinout dál a uskutečnit. Co se týče těch jednotlivých prvků, práva na odvolání, tady jsem zcela na straně eh, Dana. Já si myslím, že není vhodné a není moudré, abychom eh, takovéto právo, které máme v celé Evropě, pokud tedy existuje právo pro spotřebitele, které je známé, které každý uplatňuje, se kterým nikdo nemá problém, které každý chápe, tak je to toto. Prostě do 14 dnů můžete od smlouvy odstoupit a my bychom tam neměli nic jinak vysvětlovat či rozmělňovat. Mohli, měli bychom to prostě nechat tak, jak to je. Takže já souhlasím s tím, že to prostě vypustíme. Tady si myslím, že i předhraničně se na tom shodneme. Eh, já bych to zejména podložil tím, že dosud mě nikdo vůbec neprokázal, že dochází k tak velkému zneužívání tohoto práva. Nikdo mi to nepodložil ani čísla, ani fakty nevím nic o tom, že by to bylo třeba, takže nejsem přesvědčen, že je třeba jednat. Já jsem se i průmyslu a toto číslo, eh, o které údajně jde, mě nikdo nepotvrdil, takže já pokud to číslo nemám, tak nemohu jednat. Co se týče sankcí, tady si myslím, že je velice důležité, a komise zvolila tento přístup, je důležité, aby spotřebitelské práva bylo skutečně dodržováno a to musíme zajistit pomocí jasných eh, účinných a odstrašujících sankcí. Dodržování jednotlivých kritérií, to je vhodné, jednotý fun- dobře fungující systém prosazování je správný Eh, Den Dalton tam má dobrý návrh, říká, že by se mohl nějak zastropovat ten nejvyšší suma. Mohli bychom to možná ještě doplnit tím, že tam máme nějakou funkční sumu, například jak to máme v článku 83 v nařízení o ochraně údajů. To je něco, co bychom takto analogicky mohli do tohoto textu nést. Já si myslím, že je to tedy dobrá věc, musíme zajistit, aby to bylo vše přiměřené aby nebylo možné, když někdo něco pořeší, eh, nějakou smlouvu, aby eh, pak bylo možné tu smlouvu od té smlouvy odstoupit ještě například několik let poté. Tady by bylo například vhodné, že tam zakutvíme či zavedeme nějakou slevu, abychom to takto doplnili a také je to analogie s eh, obdobnými právy. Co se týče těch, toho místa na těch online trzích, tady ten ranking, to je dobrá idea ten žebříček. Já si myslím, že je ovšem důležité, abychom si již do předu vysvětlili, jak bude vypadat vztah těchto platform a platform B2B. Není možné, aby každý, kdo má svou vlastní platformu, byl nucen zveřejňovat svůj algoritmus. To by vedlo k tomu, že by již nikdo dále takovéto platformy nevytvářel či neprovozoval. Takže to skutečně není to, co chceme. Právě opak. Eh, tato kritéria, o kterých hovoříme, musí být velice dobře srozumitelná pro spotřebitele, ale není možné, aby byl provozovatel nucen zveřejňovat eh, ten algoritmus. Dvojí kvalita, to je politicky velice ožehavé téma. Já si myslím, a Den to má ve své zprávě, že je třeba, abychom tu měli tu unijní harmonizovanou metodu, abychom si na ní počkali, zanalizovali ji a případně ji tam tedy doplnili. To, co k tomu napsala komise, není podle mě dostatečně jasné a vytváří eh, velkou míru právní nejistoty eh, taková slova, jakož například zásadně roz, různé nebo uvádění na trh, to musíme jasně nadefinovat. To je úkol zákonodárce, ale my jsme v této oblasti příliš nepřesní. Je třeba si zvážit, a, a, a jak tam například zapojit i to, co je ve zprávě paní Sehnalové, aby to celé skutečně bylo vhodné, pochopitelné pro spotřebitele a fungující, aby v Evropě neexistoval pocit, či nezavládl pocit, že existují občané dvojí kategorie. To je velmi citlivé. Já doufám, že se nám to to podaří správně ošetřit a těším se na naši spolupráci. Děkuji. Thank you and over to... Děkuji za Nikola Dante, za Evelyn Gebhardt, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já hovořím tady za Evelyn Gebhardtovou, která je odpovědná eh, za tuto tematiku za SAD. Nejdříve děkuji Danielovi Dantenovi za jeho návrh zprávy. Navrhujete tady eh, harmonikaci, týká se tam příkladu 16. Eh, my spíš eh, chceme tedy, aby na základě státních právních předpisů je to tak, že spotřebitel vlastně odpovídá za to, pokud eh, ten produkt eh, má menší kvalitu, například tím, že ten produkt nějakým způsobem více používá, než jak by bylo vhodné či nutné s ohledem na funkčnost eh, tohoto produktu. Spravodaj by možná měl ještě vysvětlit, jak se postaví k návrhu 24. Tam se hovoří o tom, že To musí být velice jasně vymezeno. I, týká se to i redakčního obsahu v médiích a reklamy, e, výsledku vyhledávání. Rád bych ještě potrhl, že návrh komise, který chce změnit směrnici, co se týče nekalých praktik, odpovídá judikatuře ESD. Pokud existuje nějaká platforma a nefunguje správným způsobem, je třeba na to hledět jako nekalou praktiku, která mate a zavádí zákazníka, který nakupuje online. Členské státy, které respektive bylo by vhodné, aby rakouské předsednictví postupovalo v této věci rychleji, abychom toto téma co možná nejrychleji dokončili a stihli to ještě před koncem volebního období. Děkuji. Děkuji Thank you very much, Madam Chair. And... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Daltnovi za návrh zprávy. Opravdu velice dobrý podklad pro další debatu. Je zřejmé, že je třeba legislativu na ochranu spotřebitele zlepšit, jelikož eh, každodenně zaznamenáváme případy, kdy nedojde zboží objednané na internetu. Zaznamenáváme případy, kdy spotřebitel neví, od koho nakupuje. Myslím si, že je potřeba udělat maximum pro to, aby se situace zlepšila. Proto vítám návrh komise a myslím si, že pan Dalton eh, text eh, v mnoha ohledech značně vylepšil a konkrétně souhlasím s tímto. Pokud jde o právo na odstoupení od smlouvy, tak zcela souhlasím s tím, co říká pan Dalton. Dokonce bych řekl, že nejsou dostatečné podklady pro to se domnívat, že toto právo bylo kdy zneužito tím odkazu na slyšení, které proběhlo. A z tohoto důvodu se domnívám, že by zde mělo být i dáno právo Eh, vrátit zboží po nějakém rozumném využití na jeho prověření. Jinak eh, by totiž to byl právě výrobce nebo prodejce, který by měl eh, právo vyhodnocovat, zda došlo k nadměrnému využití zboží, které bylo vráceno nebo nedošlo. A to myslím si, že by bylo zcela neuměrné. Pokud se koupím kávovar, když to řeknu úplně jednoduše, tak nemám přece povinnost prokazovat, že jsem ten kávovar před jeho rozbitím nepoužil desetkrát nebo jedenáctkrát. Pokud stroj nefunguje, tak je nutné zachovat možnost potřebitele stroj vrátit. Pokud jde o um, povinnost vrátit peníze dříve, než dojde zboží. Tak zde musím říct, že komise nepředložila ve své dopadové studii dostatečný podklad pro takovéto stanovisku. Má řada společností tuto povinnost proplatit zboží ještě než, se, než přijde zpátky. Pokud možno, rád bych poprosil komisi, aby nám dodala podklady k tomu, že zde existuje opravdu velký problém. Pak eh, pan Adalton eh, velice dobře provázal eh, příjmy z pokut s nápravnými opatřeními a to si myslím, že je velice zajímavé. K duální kvalitě bych rád řekl, že se mi zamlouvá způsob, jak pan Dalton uchopil celý text. Je dobré dále odkázat na evropskou metodiku, jakékoliv vyhodnocení případu. Individuálně by měl mělo být vždy provázáno s eh, obecnou metodikou GCR. Je, v jedné věci se však liší moje názory a to je transparentnost platform online. Zde naprosto podporuji komise. Myslím si, že spotřebitelé by měli dostat jasnou informaci o tom, jestli výsledek vyhledávání byl zaplacen. Já chci vědět, jestli uh, ta oznámení na Booking.com jsou zaplacené. Já totiž jako spotřebitel mám pocit, že mi vyběhne určitý seznam a je otázka, zda je to zaplaceno či nikoli. Myslím si, že je důležité to říct. Pokud jde o prodej na internetu, tak zde je třeba nastavit jasné parametry, pokud jde o uh, vyhodnocení, vyhledávání. To je velice důležité, třeba u rezervování, ubytování. Je důležité, aby spotřebitel vědět, jak je to pořadí připraveno. Spotřebitel se musí informovaně rozhodnout, co koupí a potřebuje všechny informace, které jsou k tomuto rozhodnutí rozhodne. Když se podívám na francouzský zákon, digitální zákon, kdy je třeba, aby internetové stránky vždycky jasně konstatovaly, jestli jejich recenze byly ověřeny. Víme, že velice často dochází k tomu, že jsou to falešné recenze, což je hrozné, pokud dorazíte do restaurace a někdo napsal falešnou recenzi o tom, že ta restaurace je buď špatná nebo dobrá. Záleží, jestli to psal opravdu host, anebo jestli to psala konkurence od naproti. Pak ještě k postihům. Měli bychom zde posílit toto znění, co se týče uměrnosti. To jsme již uskutečnili u jiných návrhů a také bych rád, aby se více vysvětlilo, jak se počítá těch čtyř, ty, ty 4% výnosu Samozřejmě chci, aby se na úrovni Evropské unie trochu harmonizovala otázka výše pokud, ale já vzhledem k nedostatku času bych se této otázce více věnoval ve svých pozměňovacích návrzích, ale panu Daltnovi v tuto chvíli každopádně velice děkuji za odvedenou práci. Děkuji. Děkuji a v tuto chvíli nevím, jestli za zelené je zde Julia. Julia asi není v sále, nikdo další není, dobře nevadí. Pak Gue nevidím, nikoho za GUE. Ano, máme zde zástupce GUE, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji. My jakožto levice všeobecně vítáme, že tady máme debatu o další došiřování práv spotřebitele. Budeme dbát o to, aby eh, ty změny byly skutečně ve smyslu našich spotřebitelů a e, na návrhu zprávy se nám zdá dobré to, že pan zpravodaj se nejprve vymezil proti změny, kterou navrhuje komise změna e, práva na odstoupení, což bylo na úkor spotřebitele. To se mi tedy líbí, že se odchýlí v této věci od návrhu komise, v tom ho podporujeme. E, právo na odstoupení je nejznámější spotřebitelské právo a my tedy nechápeme, proč by právě toto právo mělo být zhoršeno. Spíše musíme zajistit, aby jeho prosazování bylo ještě vylepšeno ne až tak pozitivně vidíme, či spíše negativně vidíme změnu pana zpravodaje v otázce peněžních pokut. Komise tady navrhuje peněžní pokutu, to jež nejvyšší eh, suma bude minimálně 40 ročního obratu takovéhoto podnikatele. Pan Stravaj eh, chce tady ovšem vynechat to slovo minimálně. My tady máme jednak právní obavy, či nelíbí se nám to, protože um, my tady máme tedy hlavní eh, výši eh, trestu pro porušení práva, ale jehož rozsah vůbec neznáme. A dále si myslíme, že by to mělo být na členských státech, aby eh, si zvolili sami, zda chtějí cestou těch 4%, či je překročit. To vždy také souvisí s konkrétní povahou konkrétního případu. Takže ještě během debaty budeme zmiňovat ještě další boty. Jeden zmíním již nyní a potrhnu ho, a totiž skutečno, že pan navrhovatel navrh, pan zpravodaj navrhuje, aby eh, vlastně veškeré ty příjmy z pokud eh, šly ku prospěchu spotřebitele pomocí nějakých středisek což v zásadě vítáme, ale takovéto založení jako střediska či fondu pro spotřebitele se nám až tak nelíbí. Na první pohled to vypadá dobře, ale my se ptáme, má to smysl. Předpokládejme, že členské státy eh, budou tedy vybírat ty pokuty, pak hypoteticky dojde například nějakému skandálu s výfukovými plyny, týká se to a ekologických systémů vůbec. Tady samozřejmě by bylo také vhodné, mít nejenom to očkodnění do toho fondu, ale dávat peníze také například do ekologie či do zdraví obyvatelstva, či je dát do nějakého fungujícího konkrétního orgánu. A navíc se také samozřejmě jedná o zásah do národních rozpočtů, pokud by to bylo takto zavedené. A my víme, že většina členských států Evropské unie spíše potřebuje ve svých rozpočtech peníze pro veřejné investice. Eh, pro sociální systémy. Takže nevím, jak by se tak to pak, pokud by ten fond byl, jak by se k němu postavili, jakým způsobem by to vnímali, že to je možná ohrožení jejich národní rozpočtové suverenity. Takže nevíme. Samozřejmě ty informační povinnosti pro online platformy velice vydáme a chceme, aby také bylo odpovědnost, pokud někdo takovouto informační povinnost poruší. Pokud by to takto bylo, pokud by tam byla ta odpovědnost, tak si myslím, že by to velice eh, jaksi posílilo kvalitu. A jinak jsme ochotní samozřejmě na, o této věci diskutovat nadále. Děkuji vám. Děkuji a za FDD pan eh, Didov. Děkuji paní předsedkyně, děkuji zpravodaji za odvedenou práci. Myslím si, že je to eh, dobrý podklad pro další debatu, zvláště pokud chceme rozšířit ochranu spotřebitele celé věce vyplývá řada pozitivních věcí, ale já začnu těmi negativními. Je zde otázka hromadných žalob uplatňovaných retroaktivně. Myslím si, že zde je třeba navázat na uh, případ Dieselgate ve Spojených států. Tam ta náhrada škody byla až 25 milionů dolarů to je případ ze Spojených států, ale ve Evropské unii tyto případy nemáme. Máme ovšem případy typu Cambridge Analytica. A zde je třeba myslet na spotřebitele, které, kteří jsou obětí nekalých současných praktik, jako je nekalá reklama například. A myslím si, že je třeba, aby středobodem uh, Eh, této legislativy byly prvky digitální eh, éry. Je třeba, aby spotřebitelé požívali větších práv právě v souvislosti s digitalizací. A já proto vítám přístup k transparentnosti, snahu o to, aby bylo zřejmé eh, každému spotřebiteli, od koho nakupují, ať už jde o fyzické osoby či právnické osoby a je také třeba identifikovat kritéria výsledku vyhledávání. Tedy transparentnost je vítána, ale pamatujme na to, že třeba být opatrný, pokud jde o nadměrné podrobnosti, pokud eh, se vše zprůhlední, tak by zda mohlo docházet k určité problematické otázce v oblasti hospodářské soutěže a potom to nebude samo o sobě až tak užitečné. Děkuji. Děkuji. Zaslech, vyslechli jsme tedy všechny, eh, co se týče politických stran. Pan Andres, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád v souvislosti své činnosti, co by zpravodaje směrnice o právech spotřebitele poznamenal dvě, tři věci v souvislosti se zprávou pana Daltona, které považuji za důležité. Připojuji se k pochvalným slovům. Myslím, že e, zde máme dobrý podklad pro práci a naštínují zpravodaj už se náležitě vyjádřil, takže děkuji zpravodaji za to, že výslovně tu CPC regulation chce posílit prostřednictvím svého návrhu a sice když má být prosazena hrozba nějakou sankcí, tak se to má odehrát v rámci té sítě CPC. To je podle mého názoru správné, protože tím jasně poukážeme na celoevropský rozměr těch nekalých postupů vůči spotřebitelům. Nicméně, toto je také signál vůči komisi, že to má souvislost kolektivním prosazování práv a je důležité zabránit zde rozporům, protože chceme-li posílit CPC síť, tak nepotřebujeme nějaké další instituce, které by sledovaly ten tyž cíl. Ale posílení veřejného sektoru nebo těch orgánů veřejného sektoru by se měl vztahovat na ty, kteří mohou nejlepším způsobem prosadit práva spotřebitele po celé Evropě. Zda ty platby mají vstupovat do fondu nebo ne, můžeme nechat otevřené. pak je tu ta otázka, co se tím fondem by se mělo dít dále. Potom neoprávněné získané výhody na trhu by tím měly být vlastně odčerpány a zase by měly jít ve prospěch spotřebitele. Dnes už jsme říkali, že nechceme zde mít takový ten systém Eh, spousty žalob, jako je v USA. Potom chci poukázat na to, že argumentace kolegů napříč politickým spektrem je logická v tom smyslu, že využití spotřebního zboží během eh, období odstoupení by nemělo obracet důkazní břemeno, ale měla by zde možnost, aby spotřebitel měl možnost otestovat zboží tak, jak by ho testovali v obchodě a že prostě není očekávané eh, příliš velké používání oproti tomu standardu. Samozřejmě jsou zde principy kulantnosti a eh, v online i offline světě. Pro spotřebitele jistě výhodné to mít, ale z hlediska hospodářského eh, by nebylo vhodné, kdyby to testované zboží bylo testováno přes míru přes příliš. A potom na závěr chci poukázat na to, že je důležité, abychom eh, nadále mysleli na jednotný trh a sjednocování jeho pravidel. Samozřejmě je to těžké, když členské státy eh, odevzdají své právo v této věci, potom určovat, které Eh, postupy jsou nekalé. Samozřejmě dochází ke zneužití, mělo by se řešit adresně a proč by to mělo být dala členské státy, když směrnice hovoří o jednotných pravidlech pro evropský trh, to bych tedy nechápal. Proto musíme zajistit to, abychom našli vhodné řešení, které tady bude nadále sledovat ten princip jednotného společného vnitřního trhu. Děkuji. Děkuji, Andreasi. Hm, nyní paní Sehnalová. Taci pana zpravodaje, já bych se ráda vyjádřila k té části návrhu komise, která se týká dvojí kvality výrobků, eh, a tedy zejména toho navrhovaného doplnění článku 6 směrnice o nekalých obchodních praktikách a příslušných bodů odůvodnění. Eh, pan zpravodaj eh, tuhle tu část návrhu ponechává bez výraznějších změn, a vlastně odkazuje na zprávu z vlastní iniciativy, jak už bylo taky řečeno, kterou tento výbor schválil na svém posledním e, zasedání před létem velkou většinou a jejíž jsem autorkou. Na základě téhle zprávy jsem ráda, že v Omnimusu máme na co navázat a že tady panuje všeobecná zhoda na tom, že výsledkem celého toho legislativního procesu e, by měla být jasná definice toho, co lze e, považovat za dvojí kvalitu a jak by měl být každý případ eh, příslušnými orgány posouzen a řešen. Zhodli jsme se také na tom, že návrh, eh, tak jak ho předložila komise, obsahuje některé, některá nejasná ustanovení, eh, které je potřeba v zájmu zajištění řádného výkladu a použití předpisů vysvětlit. A proto si dovolím předložit pozměňovací návrhy, které, které budou usilovat o to, aby už nedocházelo ke klamání a diskriminaci spotřebitelů na některých trzích a hlavně, aby nastavená pravidla byla vynutitelná dozorovými orgány. Varianty, jak docílit zákazu klamání spotřebitele dvojí kvalitou nebo složením výrobků se stejným vzhledem, existuje více. Jedna z cest, jak konec konců konstatuje moje zpráva, je podle zjištění samotné Evropské komise uvedení určité praktiky na takzvanou černou listinu v příloze směrnice, eh, což vede, a taky už to bylo zmíněno, k vyšší právní jistotě a tedy i férové hospodářské soutěži mezi výrobci na trhu. Druhou variantou je vyjasnění už zmíněného článku 6 a bodů odůvodnění. Eh, v návrhu komise považuji za problematické zejména definování kritéria totožnosti výrobků a podstatnost odlišného složení nebo znaků a také výčet tzv. odůvodněných faktorů, mezi které komise řadí například spotřebitelské preference. Tady myslím, že musíme dozorovým orgánům umožnit, aby mohli posoudit, zda byl spotřebitel o těchto změnách dostatečně jasně a srozumitelně informován tak, že mu nebo jí byl rozdíl patrný na první pohled. Tolik tedy má doporučení vzhledem ke dvojí kvalitě a budu se těšit na konstruktivní spolupráci. Díky. Thank you and over to Mrs. Borsan. Děkuji a nyní paní Borsan. Děkuji a děkuji zpravodaji v prvé řadě za návrh eh, zprávy. Myslím si, že to je dobrý podklad pro další práce. Já se těším na další eh, spolupráce a doufám, že se nám to podaří dokončit do konce funkční období. Je zde jedna otázka v návrhu, která mě zvláště zajímá a eh, naváže na to, co říkala kolegyně Olga Sehnalová na toto téma. Jak víte, otázka dvojí kvality se týká velice často států východní Evropy. A je třeba celou problematiku legislativně podchytit. A to celistvě nikoli jen tak na půl cesty. Já jsem eh, se tomuto tématu věnovala i jako zpravodajka a tehdy se podařilo změnit přílohu přílohu směrnice o nekalých soutěžních praktikách. Eh, spotřebitelské organizace nás v této věci podporují. Je to totiž nejefektivnější způsob, jak celou věc uchopit. Text komise se domnívám ponechává hodně nejistoty. A myslím si, že by mělo tedy dojít k jeho úpravě. Vážení kolegové, je důležité, abychom my jako zástupci občanů ukázali jasný, důrazný postoj, pokud jde o zajištění stejné kvality pro všechny občany a já v této věci předložím pozměňovací návrhy v tomto duchu. Chápu, co zde říká pan Dalton ve, v důvodové zprávě. Vlastně se uvádí, že zde další prostor pro vylepšení této oblasti existuje, ale já mm, pokud jde o ty další oblasti, jako je právo na odstoupení, vítám, co říká zpravodaj, vítám i možnost mobilní aplikace. Myslím si, že Jakékoliv nové řešení, které přispěje k lepší viditelnosti, můžeme jedině uvítat. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli se ještě někdo hlásí. Já na seznamu ještě někoho nemám, ale táže se, zda se někdo chce přehlásit. Nevidím, že by se někdo hlásil, takže předám slovo rovnou komise. Paní Kalindo, budete vystupovat za komise? Ano, děkuji. Děkuji paní předsedkyně a rovněž děkuji zpravodaji panu Daltnovi. Děkuji i stínovým zpravodajům a poslancům a poslankyním výboru za jejich přispění do debaty. Já bych také ráda poděkovala všem za rychlý postup ve věci. Já jsem text předložila 20. července. Víte, že cíle komise jsou velice ambiciozní v této věci. A je to pro nás velmi důležitá agenda a já jsem byla ráda, když jsem se dozvěděla, že podle zpravodaje je návrh komise v mnoha ohledech dobrý, dobrým podkladem. Myslím si, že sdílíme opravdu společné cíle s tímto výborem a řada původních cílů komise tady byla ve výboru samotném vyslyšena. Samozřejmě nemohu předjímat, jakou pozici zaujme komise v konečné zprávě, ale ráda bych se s vámi podělila o několik předběžných připomínek. Jednak k tomu zřejmě nejspornějšímu úseku, což je právo na odstoupení od smlouvy. Zde bych vás chtěla ujistit, že komise si stojí za nutností práva na odstoupení u distančních smluv a smluv uzavíraných online. Je to třeba k zajištění práv spotřebitelů. Zároveň však chceme dosáhnout určité vyváženosti. Nechceme e, nepřiměřeně zatížit prodejce, obchodníky. Chceme, aby nedocházelo ale k zbytečným sporům a chceme zároveň se vyhnout možným případům zneužení tohoto institutu. My v podstatě ve zkratce chceme navázat právo na odstoupení u distančních smluv na stávající situaci. Co se děje, když někdo nakoupí v kamenném obchodě? Klient, spotřebitel může eh, produkt otestovat, otestovat jeho funkčnost, může i si ověřit eh, velikost a tak dále, ale nemůže ten produkt jako takový využívat, jako by to byl snad nájem. To totiž není eh, smyslem takové transakce. To by bylo smyslem úplně jiné transakce. Takže my chceme v našem návrhu zajistit, aby se eh, to dotklo jenom malého počtu spotřebitelů, kteří nedostatečnou pečlivostí zacházeli s příslušným produktem. Nic ale nemění na našem návrhu. My se snažíme o to, aby práva spotřebitelů zůstala zachována pro tu většinu spotřebitelů, kteří využívají produkt, eh, jak mají. Nechceme tedy celou debatu zbytečně dále rozšiřovat. Máme však určité podkladové informace, které vyplnuly z veřejných konzultací. Máme informace od malých a středních podniků i od jiných zdrojů a to všichni budou rádi, pokud se s námi budou schopni podělit o své informace. Také jste zazněli poznámky na téma dvojí kvality. My registrujeme situaci a budeme se zaměřovat na další pozměňovací návrhy eh, ve smyslu vylepšení. Komise eh, zvolila možnost, že nebude měnit eh, přílohu směrnice o nekalých soutěžních praktikách, protože to není dvojí kvalita zboží, ale zvolili jsme spíše možnost zachovat příslušné ustanovení v souvislosti eh, s logikou celé směrnice. To znamená, že bude probíhat vyhodnocení členských států a u produktů, které jsou prezentovány jako identické, pak se vyhodnotí dopad takového rozdílu, eh, vyhodnotí se ekonomický dopad na spotřebitele, který se rozhoduje, zda takový produkt koupí či nikoli. A my se rovněž budeme zabývat metodikou, kterou předložilo výzkumné středisko Joint Research Center. Tuto chvíli vše analyzujeme a připravíme výstup z těchto analýz v tuto chvíli taková analýza je hotová již eh, k potravinám, ale budeme mít i k dalším, například k čistícím prostředkům a tak dále. A budeme schopni určit situace, kdy opravdu existuje jasný rozdíl mezi dvěma různými produkty a to znamená, že si je může spotřebitel snadno zaměnit. Rovněž také sledujeme se zájmem ustanovení, které jsem zpravodaj vložil na téma mobilní aplikace, možnosti přímého přístupu k řešení sporů. My vítáme možnost využití technologických nástrojů pro účely přístupu spotřebitelů k evropským nástrojům prosazování pravidelmi se v tuto chvíli již sami chystali na rozšíření technických nástrojů pro následující roky. Myslíme si, že takové řešení by však mělo být flexibilní, mělo by se mít možnost rozvíjet. Myslím si, že bychom neměli být tedy vázáni jednou určitou technologií. To ne, ale jinak má komise v plánu celou věc dále rozvíjet a snažit se i o další možnosti a další kanály. A pak zde zazněly další zajímavé náměty k návrhu zprávy. A například postihy, pokuty a příjmy z pokut. Musím říct, že my sdílíme váš cíl a záměr, že tyto výnosy by měly být alespoň do určité míry věnovány na účely ochrany spotřebitelů. My to máme již zapracováno v jedné formulaci a ta se objevuje v jednom pozměňovacím návrhu. Musím říci, asi to už eh, víte, že na radě eh, členské státy vyjádřily určité mm, zdráhání, pokud jde o takovéto ustanovení, vyjadřovali subsidiaritu, tvrdí, že takovéto ustanovení by bylo v rozporu s ústavními pravedly rozpočtových pravomocí. Je to tedy složité prosadit. Musím říct, že to je složitá otázka. A k pokutám bych ještě řekla, že vítáme návrh zprávy upravit příslušná ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že ty pokuty, které se odvíjejí od těch 4% výnosů jsou ty, které vyplynuly z koordinovaného řízení a koordinovaného porušení povinnosti. To je eh, úvodní ustanovení číslo 10, ale možná to není vše úplně upraveno v tomto ustanovení samotné, možná bychom to měli ještě dále rozvést. A pak eh, jsme se zájmem sledovali snahu zpravodaje provázat maximální výši tu stropní hranice 4% u pokuty s nápravnými opatřeními. Já musím říct, že už teď platí, že některé členské státy v případě eh, porušení povinností ukládají ještě vyšší pokuty než 4%. A tam bude velice těžké vysvětlit, kdy se bude ukládat maximum, které bude nižší, než co platí v jiném právním řádu. A pak jsou zde další zajímavé momenty, které se objevují v návrhu, například provázání eh, se, se směrnicí o digitálním obsahu. To je samozřejmě cílem komise provázat tyto směrnice. My jsme chtěli modernizaci spotřebitelských práv provázat s otázkou digitálního obsahu. Je to něco, co budeme nadále vyhodnocovat a sledovat a uvidíme, jak se situace vyvine s postupující prací. Paní předsedkyně, jak říkám, toto je teprve předběžné stanovisko komise. Komise bude nadále zpravodaje a poslancům poslankyním k dispozici budeme se s eh, oběma dalšími spoluzákonodárce snažit na co nejrychlejším zpracování této agendy. Děkuji a dáme ještě slovo panu zpravodaji. Děkuji. Děkuji všem kolegům za jednotlivé připomínky. Nepochybně se nám podaří tento proces co nejrychleji absolvovat a jak už říkal Mikola, potřebujeme, aby i rada postupovala podobně rychle. Já osobně bych skutečně eh, usiloval o to, aby se vše zvládlo co nejrychleji, nej, nejlépe do konce března. Pak ještě k otázce Eh, té aplikace, pochopitelně. Já jsem si říkal, že zaujmu vaši pozornost, pokud řeknu, že název bude EKR, ale zde jsme flexibilní. Co se týče odstoupení, tak já myslím, že zástupci všech frakcí asi se shodli na tém, že stanovisku k dané věci. Myslím, že je to jasné. K tomu, co říkala komise a k tomu říkal pan Sadamovič, ten, který to řekl asi lépe než já. E, kdybyste totiž toto právo odňali tak e, spotřebitelům, tak vlastně byste dali tuto možnost eh, prodejci a ten by ve většině případů řekl ne, eh, toto neakceptujeme, ne, toto neakceptujeme. A kam se potom obrátí spotřebitel? Myslíme si, že toto by bylo opravdu zneužíváno, tato možnost prodejce rozhodnout a myslím si, že eh, není zde dána skutečně možnost odejmout toto právo. Já myslím, že zde máme docela uh, jednotné stanovisko ve výboru. Pokud jde o seřazení výsledku vyhledávání zde, pochopitelně musíme tu platformu navázat na nařízení pro podnikatelské subjekty, jak už říkal pan Aramov, nesmíme nutit žádnou společnost eh, k tomu, aby uh, zveřejnila svůj algoritmus, ale tohle je opravdu složité téma. Ve chvíli, kdy začneme upravovat v legislativě, jak vidíte, v pozměňovacích návrzích já se snažím o transparentnost, co jen mohu. Otázka však zní, jak to zpracovat co nejlépe. Každý hotel de facto platí za platformu, tak jak to nastínila komise. To znamená, že pokud chce transparentnost, tak eh, zjistíte, že zaplaceno bylo vše. To neprospěje něčemu. Já bych jen rád, aby ten, kdo platí ještě nad rámec toho, co platí člověk standardně. Například, když eh, dáte něco do vyhledávače Google, tak eh, v podstatě všechno je eh, předplaceno. Jen chci, aby to zaznělo jasně. Myslím si, že spotřebitelům se ta situace totiž jinak nevylepší. Jak říkám, být účasten určité platformy, to je vždycky spoplatněno. A k pokutám mohu říci, že jeden z důvodů, proč jsem tam stanovil stropní hranice, tak já jsem se opřel o nařízení GDPR. To je směr, kterým se ubírá evropská legislativa. A národní orgány ano, mají určitě možnost, je to totiž eh, obrat, nikoli zisk, ale národní orgány v podstatě mají možnost likvidovat společnost tímto způsobem. Mně se to nelíbí, jak je to nastaveno, ale nevím, kolik více ještě pravomocí chcete dát těm národním orgánům v této věci. A pokud jde o provázanost se s pokutami, a provázanost eh, s spotřebitelskými fondy. Cílem nebylo jenom provést nápravu, ale i třeba provést nějaké, nějakou nápravu společenských újem. Eh, v případě Volkswagenu by tomu tak mohlo být, aby ty prostředky šly na životní prostředí, na zdravotnictví a podobně a k tomu, co říkala komise a zelení, jak se to prováže s národními rozpočty, to je právě ta otázka. Já si ale myslím, že jako výbor my musíme jasně říci, že je to vynikající, pokud jsou zde pokuty, ale co z toho budou mít spotřebitele? Co, co spotřebitelé třeba Volkswagenu, kteří v Evropě nedostali vůbec nic? jsou to spotřebitelé, kteří za to zaplatili a nakonec nedostali nic. Takže jako spotřebitelský výbor bychom měli jasně říci, že toto je třeba upravit a ať nakonec za to bojuje rada, pokud za to někdo má bojovat. To je asi vše z mé strany. Těším se na další rozpracování tohoto tématu a já doufám, že se podaří v krátkém časovém horizontu vše dojednat. Děkuji. Děkuji zpravodaji a děkuji za rychlé předložení návrhu zprávy. Lhuta pro pozměňovací návrhy 18. září a projednáme je 10. a 11. října na našem zasedání. Tak, je-li toto vše k danému bodu, pokročíme dále. A pán Lopez Estres nyní usedne do křesla předsedy. Děkuji. Good, good afternoon. Dobré odpoledne. Tak, přebírám nyní kolegyně a máme zde zprávu kolegy Marka Tarabely. Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce. Prosím, pane Tarabelo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, této zprávě bylo přiloženo 300 pozměňovacích návrhů a na základě těchto pozměňovacích návrhů já nejdříve navrhuji, abychom měli šest takových všeobecnějších kompromisů, abychom si ty věci lépe vyjasnili. Jinak je to kompromis 1, který se týká eh, článku 1, to je oblast působnosti. Tady se samozřejmě jedná bez pochyby o nejkontroverznější bod vůbec v celé této zprávě. Tady máme různé názory a já chci, aby se o, rozšířila oblast působnosti na veškeré dodavatele a veškeré kupující a ne tak, eh, jak to chtěli jiní kolegové. Ty chtějí chránit pouze ty velké ale my, chrání, my chceme chránit prostě všechny, všechny, kteří jsou v tom potravinovém řetězci. Tak, jak je to i v případ eh, eh, mnoha národních eh, zákonných systémů. Já bych chtěl mít skutečně to největší možnou úrovně ochrany. Kolegové všem předložili pozměňovací návrhy, které šly jiným směrem a proto je ten kompromis takovou střední cestou. Chceme tedy, aby se to týkalo všech dodavatelů a všech kupujících s výjimkou malých a středních podniků. Mám tedy mně je důležité, aby to bylo celý ten potravinový a zemědělský řetězec. Já dobře vím, že samozřejmě náš výbor je také ovlivňován výborem Agri, to je třeba vzít v potaz. Já tady chci, aby to byl tedy celý potravinářsko-zemědělský řetězec. To je pro mě velice důležité. A myslím si, že další kolegové mě podporují. Kompromis 2, který se týká článku 2, eh, tady to je definice a jak mnoho kolegů již to navrhovalo, ten kompromis se také týká definice nekalých obchodních praktik na základě zelené knihy komise z roku 2013. Máme tady lepší vylepšení definice například kupujícího produktů, které podléhají e, kažení a další. Kompromis číslo 3, ten se týká článku 5, ten se týká jisté důvěrnosti. Tady já tedy podporuji to, aby dodavatel mohl si stěžovat pouze eh, ne tedy pouze orgánů, kde, v místě, kde sídlí kupující, ale také orgánu, kde tedy on sám dodavatel eh, působí, či má své sídlo. Dobře víme, že velice často ty dávky jsou přeshraniční a je tady možnost, eh, a pro mě je důležité, aby to byla možnost, aby prostě ten dodavající si mohl stěžovat i ve svém vlastním státě. Pak je důležité posílit ustanovení, které se týkají důvěrnosti a možnosti si stěžovat i další, rozšíření té možnosti si stěžovat například i na organizace občanské společnosti, například na eh, organizace pro ochranu spotřebitelů. Dále zde máme zavedení mechanismu mediace, to se týká alternativního řešení sporů. Dále kompromisy 4.5, který se týká článků 6 a 7, tam jde o spolupráci donucovací orgánů. Pak tady máme kompromis 4.5, co je vlastně z no, přepracování paragrafu, který se týká sankcí. My tady máme takový dodatek, že pokud někdo eh, se opakovaně dopouští určitého porušení práva, tak to má být právě eh, za to eh, patřičným způsobem potaz. A pak je tady důležitá věc a to je zřízení unijní sítě pro prosazování. Pak je tady kompromis 6, který se týká článku 11, co se týká hodnocení. Jistě, hodnocení směrnice já připomínám, že zítra mezi 10. a 12. hodinou budeme mít první schůzi stínových zpravodajů. Proto tedy několik poznámek z mé strany. A, takže také očekávám, že i vy se vyjádříte a můj tým už to rozpracuje do zítřka. A zítra samozřejmě se budeme dívat na to, jaká vhodná řešení bychom mohli nalézt ale já tady nebudu nyní docházet příliš do detailů. vzhledem k té schůzce, která se bude konat zítra. Nyní tady máme jakousi první pracovní verzi kompromisů. Já si myslím, že by bylo hodné, aby stanovisko bylo silné a aby bylo vyvážené, zejména s ohledem na výbor Agri. Děkuji vám za pozornost. Merci à toi, Marc Tarabella. Donc, euh... Děkuji Marku Tarabella, a my dáváme slovo Brigitte Colin Mangen. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem již uvedla v rámci první rozpravy, která se týkala nekalých obchodních praktik, eh, jsem přesvědčena, že tento postup, který volíme na IMKU, je velice kritický. Nelíbí se mi to. My jsme v pátek dostali nějakou první verzi, než hovoříme už o kompromisech a pan kolega Tarabela to říká. První stízka schunových zpravodajů se, týká, eh, se koná zítra, takže já se soustředím na několik málo poznánek, neboť si myslím, že zítra budeme mít dost času na to, abychom vše do detailu prodiskutovali. Mnoho kolegů pan Korolka to uváděl, předložilo pozměňovacích návrhy, bylo jich více než 300, často velice konstruktivní a, a čtyři pozměňovací návrhy se týkají čtyř bodů, které jsou pro mě, tři bodů, které jsou pro mě velice důležité. První věc je, které produkty proto budou spadat Mnoho pozměňovacích návrhů se týká důležité věci, je totiž toho, že je důležité, aby do této směrnice spadaly i zemědělské vý, vý, výrobky, produkty, i ty, které se kazí. To je důležité. V této souvislosti je rovněž důležité, abychom měli jednoznačnou definici toho, co je čerstvý produkt, co je produkt, který se kazí a tak dále. A tady si myslím, že máme k dispozici již dobrý návrh kompromisu. Další důležitá záležitost, to je otevření směrnice pro všechny eh, jaksi operátory toho řetězce toho účastníky toho řetězce. To je obtížné, protože si myslím, že ti velcí hráči či se budou velice bránit. Proto pan Šváb a já jsme předložili definici pro nějaké středně velké podniky, ale v kompromisech to nevidím zapracováno, takže tady budeme muset ještě vyjednávat. Ale pane kolego, tady bylo byste mě již naznačil, že v této věci jste ochoten se pohnout. Třetí důležitý bod, to je článek 3, a nekalé obchodní praktiky, které jsou tam jmenovány. Tady bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, které se snaží článek 3 rozšířit a dá tam další konkrétní dodatečné nekalé obchodní praktiky. Já to vidím eh, velice kritici, kriticky s ohledem na to, že v mnoha členských státech již máme legislativu, která se týká nekalých obchodních praktik. Podporuji komisi v tom, abychom tady zvolili nějaký minimální přístup. I tady bych šla střední cestou, kterou navrhují. Komise při hodnocení směrnice by měla nejpozději po třech letech zejména ověřit, zda ten seznam v čárku, článku 3 by měl mít rozšířen o další konkrétní praktiky a pak předložit odpovídající návrhy. Tento bod je velice citlivý. Bohužel k tomu ještě nemáme návrh kompromisu. Já ovšem doufám, že se nám nakonec podaří dobrý kompromis nalézt, aniž bychom se příliš odchýlili od cílů minimální harmonizace. Z mé strany je to vše a děkuji vám mnohokrát. Děkuji, Brigitte. Nevím, jestli je zde někdo za EKR, kteří jsou další v pořadí? Pokud ne, tak Jasenko Salimovič Alde má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi nejprve poděkovat panu zpravodaji Tarabelovi za odvedenou práci a těším se na setkání stínových zpravodajů. Ale co se týče pozněvacích návrhů, které předložili někteří kolegové, které už tam jsou zahrnuté, tak jsem mírně znepokojen. A to tím, jakým směrem se začíná naše činnost ubírat. Cíl návrhu komise spočívá v tom, že si uvědomuje, že jsou zde velké rozdíly mezi vyjednávacími možnostmi různých aktérů v potravinovém řetězci. A ten nejslabší článek, malí drobní farmáři, jsou ve velmi těžké situaci, protože zde nenáležitý hospodářský tlak. Měli bychom zakázat takovéto nespravedlivé praktiky obchodování a já jsem proto, ale v souvislosti s pozměňovacími návrhy mám pocit, že se nějakým si způsobem vzdalujeme od cíle legislativy. Uvedu příklad. Řada kolegů rozšiřuje rozsah působnosti návrhu a chce zahrnout ještě více podniků, eh, střední podniky, ba všechny podniky potravinářského řetězce. A tak, jak jsem se ptal již předtím na výbor proč? Proč by měly být větší podniky chráněny proti těmto věcem? Protože zde je velký rozdíl mezi možnostmi vyjednávání. Malé podniky ty možnosti nemají. Snažíme se prostě ty úrovně vyrovnat dostat je na stejnou úroveň, ale když posílíme možnosti velkých společností, tak ve výsledku vlastně nedojde k žádné změně a jenom ten eh, problém zůsta- té diskrepance zůstane stejný, jenom se posune o úroveň výš. A já si myslím, že velké společnosti netrpí nějakým nedostatkem vyjednávacích možností. Já chápu, co je za těmi pozměňovacími návrhy a ale já jsem proti rozšíření rozsahu působnosti takovým způsobem, aby byl pokrytý celý kompletní řetězec, protože by to zadělalo jenom na další nový problém. Dále komise chce zakázat ty nejškodlivější praktiky, které jsou nejvíce rozšířené v EU. Jak už jsem řekl, ano, podporuji to. Ale někteří poslanci tam chtějí ještě rozšířit ten seznam a například ztrátový prodej se tam často objevuje. Ale zákaz by byl v rozporu s rozsudkem soudního dvora, kdy se to používá například pro takové reklamní účely pro nalákání zákazníků, aby si koupili potom více. Když chci uvést na švédský trh nové belgické pivo, tak je to zhola nemožné, když je zde takové spektrum piv. Musím to pivo nějakým způsobem zatraktivnit spotřebitelům na určité období, abych vzbudil jejich zájem, že se zde objevilo nové pivo a potom zvýším cenu, až oni zjistí, že to tedy to nové pivo je. A to je postup, který uplatňují téměř všechny společnosti. Někdy je prostě třeba jít touto cestou. A možná by pan Tara byla, měla radost, kdybych zavedl nějaké belgická piva v Švédsku. A může zde být ekonomicky přínosný tento dočasný ztrátový prodej. Potom je zde velmi vágní definice, já s vámi souhlasím. Co to je UTP? Tedy nekalé postupy. Například když eh, nekalým způsobem vlastně přehrávají ty své náklady jinam. Ale to přece podnikatele dělají, minimalizují riziko tím, že ho přesouvají jinam. To je logický postup, když eh, podnikatele riziko převádí jinam. A zakazovat něco takového, nebo to označit za nekalý postup, to by mohlo být velice nebezpečné. Já chápu, kde se vzaly eh, tyto eh, poznámky. Je to založené na eh, tom vysvětlujícím prohlášením komise, ale jedna věc je to mít tam a druhá je to mít v tom vlastním legislativním textu. To jsou dvě úplně odlišné věci. No a na závěr některé pozměňovací návrhy chtějí obrátit důkazní břemeno na ty kupující. Kupující se musí postarat o to, aby zde byly jasné jednoznačné obchodní podmínky. Pokud já jsem malý kupující ve Švédsku, tak já bych si asi nekoupil nic, kdyby to bylo na mě, abych prokázal, že to je všechno jasné a jednoznačné. A jedna věc je tuto možnost zavést to jako možnost a něco jiného to zavést jako povinnost. Takže já se těším na spolupráci s kolegyněmi a kolegy na této záležitosti a doufám, že se vrátíme ale k tomu jádru celé této problematiky. Děkuji. Děkuji. Nyní za zelené Igor Šoltes. Děkuji vám, pane předsedu, za to, že jste mi udělil slovo. Já chci také poděkovat zpravodaji za přípravu kompromisních návrhů. S některými komentáři, které zde zazněly, pana Salimoviče, mohu souhlasit. Zítra to bude určitě náročné hledání kompromisu. V souvislosti s kompromisy bych rád poukázal na určité záležitosti a myslím, že to budeme detailně projednávat zítra. Ale kompromis například u článku 1, tak naše frakce usiluje o to, aby zde bylo univerzální pokrytí. To znamená eh, odstranit ten odkaz na jakoukoliv velikost a zahrnutí družstev. Kompromis u článku 2, ten je myslím obecně dobrý, ale chci poukázat na to, že směrnice by měla chránit eh, dodavatele před všemi nekalými praktiky, praktikami. Kompromis u článku 5. Musíme si uvědomit, že Anonymita je jedna z klíčových záležitostí při uznávání toho, co jsou nekalé postupy. Takže my bychom byli proto, abychom primárně šli cestou mediace a ne cestou soudní. Potřebujeme zde ale zajistit náležité mechanismy pro podávání stížností aktérů v potravinářském řetězci. U ostatních kompromisních návrhů nemáme momentálně poznámky, ale opravdu se těším na to zítřejší setkání a na výměnu názorů. A možná, že zítra tedy se celý ten obrázek v této záležitosti více vyjasní. Děkuji. Nyní pan Egnew EFDD. Děkuji. Samozřejmě to téma již zaznělo je na výboru Agry a Markuš asi ví, co chce říci. Já to říkám vždycky, že Spojené království trochu předbíhá v celé eh, hře na toto téma. My jsme vytvořili eh, stanovisko Kodex pro potravinářství. A Kristýn Tejkon učinila určitý pokrok. Došlo dokonce k tomu, že jeden potravinářský eh, řetězců byl eh, souzen a stíhan. A mělo to svůj efekt. Co mě však znepokuje, pokud jde o novou evropskou legislativu, je to, že ta původní snaha by neměla možnost se uplatnit a že by kolegyně už neměla možnost tyto svoje kroky dále realizovat. A tak eh, bych rád, aby stanovisko Marka nemohlo podkopat dobrou práci, která již byla v tuto chvíli odvedena ve Spojeném království. Je zde určitá zmínka o strachu a to se dostává do všech projednávaných témat. Je to strach, kdy malý partner se bojí nahlásit velkého partnera, který třeba zcela, zcela um, pod veškerými pravidly mlčenlivosti něco nahlásí, ale zkrátka se to ten velký partner dozví a už s tím potom nechce obchodovat. A někdo řekne, pro, co to má společnost s panem Agnew a s Británií. Uh, a když zde máme Brexit, ale my zde máme docela dlouhé přechodné období, může být i dva roky a pokud Christine Tejkon uh, eh, učinila kroky, které učinila a nebudou nyní realizovány, tak to bude velká škoda. Děkuji, Andrea Svob. Děkuji, pane předsedo, dovolte mi vám poblahopřát k eh, této roli, kterou v tuto chvíli zastáváte, to je dobrá zpráva, ale do, Dovolte mi vyjádřit se k tomu, co říkal pan kolega Eňu. Mě to poněkud eh, mate. Je pravda, že Spojené království celé toto stanovisko dohledového orgánu v oblasti potravinářství rozpracovalo hodně. Je pravda, že, a to můžeme jenom spekulovat, toto stanovisko do, docílilo určité vyváženosti na trhu, ale ty výsledky nejsou až zase tak eh, ohromující, takže můžete i zůstat v Evropské unii a sledovat, co se děje zde. Pro mě je zde patrné, že se toto téma přesunulo z výboru Agri k nám a neměli bychom se k tomu stavět naivně. Myslím si, že zde už je patrná snaha parlamentu chránit producenty a zemědělce, kteří by tuto ochranou pojistku zde rádi měli. Ano, je zde určité riziko. Střetáváme se zde s trhem, kde mezi producenty a prodejci existuje velice úzká provázanost. A pokud nezvládneme vše vyvážet správně, tak je zde veliké riziko pro rozhození celého systému a to by uškodilo nejenom spotřebitelům, ale i těm obchodním partnerům. A proto bych rád vyzval opět Marka k tomu, aby se maximálně zasadilo to, aby to bylo dobře vyváženo, což nakonec je naše stínová zpravodajka před chvílí jasně řekla. Je třeba zajistit, aby zájmy malých producentů byly dostatečně zohledněny a abychom nijak neohrozili celý systém tím, že budeme velké dodavatele zvýhodňovat. Ten systém už tak jako tak je docela křehký. Děkuji. Děkuji vám. Možná by se chtěla ještě vyjádřit komise. Je zde Oliver Sitar, pokud se nepletu. Chcete se vyjádřit? Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji výboru zpravodaje a stínovým zpravodajům, kteří ještě pracují na této zprávě. Děkuji jim za podporu za jejich eh, náměty k tomuto návrhu komise. Já bych rád trochu vysvětlil ty souvislosti, jak ten návrh komise vznikl. Ano, v naší analýze dopadu jsme se věnovali analýze daného problému a problémem jsou nekalé obchodní praktiky, které se objevují v potravinovém řetězci a potom je zde taková nerovnováha mezi vyjednávacími možnosti malých výrobců a zpracovatelů a jejich velkých obchodních partnerů v tomto řetězci. Naší analýze dopadů jsme také zjistili, že zde hraje i určitou roli jakýsi faktor prachu, faktor strachu, protože když máte možno, určité možnosti, jak se přihlásit o své, o svá práva, tak je možné, že se to obrátí proti vám, takže se o ně raději nepřihlásíte. Takže komise ve svém návrhu říká, že by zde bylo možné zavést takovou minimální míru ochrany, která by byla platná ve všech členských státech, protože to tu zatím není napříč celou Evropskou unii, která by byla přínosná pro malé farmáře a zpracovatele aby mohli čelit eh, nekalým obchodním praktikám, s nimi jsme se setkali v EU. Náš návrh vychází z článku 43, to je tedy eh, vlastně právní základ týkající se zemědělství. A dále bych k návrhu ještě dodal toto. Členské státy mají příležitost jít nad rámec tohoto návrhu a pokračovat ve své dosavadní činnosti v této oblasti, takže to je v souladu s principem subsidiarity. Také máme dobrovolnické iniciativy, které nadále budou moci fungovat. Myslím, že zde máme určité okénko příležitosti jsme na problematice nekalých obchodních praktik pracovali více než 10 eh, eh, let a Evropský parlament zde byl velmi aktivní, takže o tom víte jistě mnoho. A já si myslím, že se nám podaří dosáhnout do konce roku politické dohody v této oblasti, což by výrazně bylo v souladu s tou Evropou, která chrání, brání a posiluje ostatní Samozřejmě, kdybychom to vše přetížili, tak by to šlo špatným směrem. A proto i komise je v tomto ohledu poněkud nervózní a proto se snažíme analyzovat tyto záležitosti formou analýz dopadu. Možná několik poznámek k tomu, jaké by zde byly možné změny našeho návrhu. Rozšíření těch adresátů na všechny aktéry, bez ohledu na velikost v potravinářském řetězci, by nevyplývá úplně plně z toho, co ukazují naše analýzy dopadu. Ano, my tedy navrhujeme na základě těch dokladů, které máme z této oblasti, že je důležité chránit ty slabší aktéry proti těm větším a silnějším v tomto řetězci. A snažíme se vysvětlit, proč si myslíme, že toto je ten primární problém, kterému bychom se měli věnovat. Jak už jsem říkal, dojde eh, za tři roky k revizi eh, této směrnice a budeme mít tedy možnost s vámi zanalizovat, jak fungovala transpozice této směrnice do vnitrostátní legislativy. Potom ten katalog těch nekalých obchodních praktik. Máme zde dvě možnosti, jak ho rozšířit. Buď tam přidat takové praktiky, které by byly zakázány pro formou tohoto katalogu, anebo jít nad jeho rámec cestou, kterou často volí členské státy, kdy říkají, nekalé obchodní praktiky mají být zakázány a mít tady k tomu takovýto obecný přístup. Ale my jsme si říkali, že tento přístup by vlastně ohrozil tu minimální harmonizaci Protože zavedete-li všeobecný zákaz v evropské legislativě, tak ta definice by měla mít všeobecnou platnost a e, Lucemburský soud by měl potom určit, co to je nekalá obchodní praktika. A analýza dopadu nám ukázala, že to by tedy nebylo úplně v souladu s tím postupem minimální harmonizace, který navrhujeme návrhu směrnice. No a v článku číslo 3 máme jednu část, která hovoří o takzvaných šedé zóně nekalých obchodních praktik, kde záleží na tom, zda se na tom dohodly smluvní strany nebo ne. Protože některé postupy mohou něčím být přínosné a proto bychom měli být opatrní. a neměli bychom příliš unáhleně dospívat k závěrům, že za všech, prost, za všech eh, podmínek by takovéto postupy měly být na černém seznamu. To je tedy ten článek 2, stavec 3. Doufám, že tady jsem vám zde poskytl určité uh, užitečné vstupy dnes a zvláště pro vaše zítřejší jednání stínových zpravodajů. Děkuji vám i e, ostatním třem e, výborům parlamentu, kteří vydávají stanovisko k této zprávě. A ještě jednou vám velice děkuji za tuto rozpravu. Děkuji. Já nyní dám prostor Markovi Taraberovi, aby přednesl několik poznámek. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručný neboť, jak už jsem to říkal, zítra budeme mít eh, prostor to celé probrat na stínových zpravodajech. Já možná zareaguji velice stručně na některé návrhy kolegů, zejména na návrh paní Langen. Zdá se mi, že eh, zemědělské produkty můžeme si je nadefinovat, ať už je to pro zvířata, či pro lidi. Já si myslím, že tam mají být ohledněny. Proč? Protože eh, si myslím, že v tom celém řetězku dodání, dodávání potravin jsou to často produktoři, výrobci, producenti zemědělských produktů, kteří jsou nejvíce slaví, eh, nejvíce trpí, protože jsou vydáni skutečně v pospas velice organizovanému eh, potravinářskému průmyslu a těm řetězcům a prodějním, které jsou ve velice silné pozici. Někdy jsou to takové výkopní centrály, které odkupují od zemědělců jejich produkty, které mají obrovskou sílu. A eh, toto prostě není udržitelný systém. Proto je tedy třeba zemědělské produkty tam zahrnout. V opačném případě to nemá celé smysl. Co se týče eh, to, že tam budeme mít ty dodavatele kupující. Já si myslím, že třeba, když tady bojujeme proti nekalým praktikám, si uvědomit, že jsou různé povahy. Já vím, že samozřejmě není zcela jasné se snažit vyřešit vše. Ve Francii říkáme, kdo se snaží vyřešit vše, nevyřeší nic a na druhou stranu bychom měli být nějakým způsobem ambiciózní. Takže eh, pokud se to nepokusíme řešit, tak tady eh, skutečně nám ztrácí zásadní věc. A eh, co se týče Eh, správné odměny pro zemědělce za jejich práci, to je také důležité. Vy jste proti rozšíření oblasti působnosti, několikrát to tady padlo, říkáte, že se vám nelíbí, když tam budou ty velké podniky, ale ty výkupní centrály, pokud oni vlastně stanoví nějakou fixní cenu, která vlastně už pro um, producenty jim vůbec ne, jak si nezaplatí veškeré náklady, no tak přece není možné, abychom chránili více velké podniky, velké hráče je třeba, abychom vždy respektovali ty řádné praktiky, řádné praktiky hospodářské soutěže. Pokud si nějaký řetěze eh, vykupuje produkty od malého či středního podniku, no tak to samozřejmě mm, je problematická situace, pokud to nebude správně vyřešeno, může se stát, že pak eh, ten malý podnik eh, svou produkci neprodá a to je vlastně v konečném důsledku mrhání potravinami. Takže si na to musíme dát velice pozor. Je třeba se zaměřit i na velké podniky, ne proto, abychom je chránili a proto, abychom je vlastně donutili, aby dodržovali veškerá pravidla řádné spravedlivé hospodářské soutěže. A další kolega, samozřejmě chceme co možná nejvyšší úroveň ochrany, a, ale na druhou stranu e, ta mediace je podle mě dobrá e, vedle toho řešení sporu e, u soudu. Britská praxe, pokud máte pocit, že je příkladná, tak by to mohl být vlastně případ nějaké osvědčené metody, kterého by se mohly držet jiné země. A neměl byste být egoistický. Možná byste měli říci, ano, my tady máme dobrou metodu a snažit se to prosazovat někdy jinde. Pokud vám to funguje, prosím. Ale my se tady prostě snažíme vytvářet tu mediaci, takovou tu službu, protože taková to služba prostě v celé řadě zemí neexistuje, takže ji vytvořme. No a tam, kde existuje a funguje, na tím samozřejmě nechceme šahat, protože to by vedlo pouze k euroskepticismu. To je vše z mé strany, pane předsedo. Uh, Dobře tedy, obě tyto zprávy budou eh, projednávány 24. září. A v tuto chvíli se dostáváme k poslední zprávě, což je schválení eh, u eh, dohledu na trhem v zemědělství a lesnictví. Pan Dante, děkuji, pane předsedo, stela stručně. Je to změna na nařízení 167 z roku 2013. Cílem a předmětem tohoto nařízení je dozor nad trhem eh, zemědělských a lesnických vozidel. Jde tady o schvalování a e, jde o určité změny, které se týkají definice a změní. Nařízení 167 jde zejména o prodloužení mandátu komise tak, aby mohla na dalších pět let e, přijímat akty přenesené pravomosti s možností e, prodloužení. Jde tedy o nějakou věcnou změnu obsahu tohoto nařízení 167 z roku 2013, i když samozřejmě musíme eh, se té věci pečlivě věnovat. Já bych se tady nedala vracela těma, těma mnohým, těm mnohým skandálům, které proběhly. Ale myslím si, že v poslední době jsme si opět uvědomili, jak důležité je mít evropský právní rámec pro motorová vozidla veškerých typů, abychom měli dobrý dohled nad trhem a tak zajistili vysoké bezpečnostní standardy i také s ohledem bezpečnosti práce, dále s ohledem na bezpečnost životního prostředí. My tady navrhujeme velice jednoduchý postup se zkráceným postupem diskuze na výboru pouze dnes a pokud eh, eh, nikdo neznese nějakou námitku, žádná frakce, tak bychom tuto věc mohli eh, odškrtnout jakožto schválenou. Takto často postupujeme v případě čistě technických změn nařízení. Naším cílem je, aby konečná podoba textu byla přijata na plénu eh, v říjnu, buď v prvním či v druhém říjnovém plénu, aby ten text mohl vstoupit v platnost co možná nejdříve, bez prodlev. Mým číslem je, abychom měnili pouze tam, kde je to nutné, pouze s cílem text dále vylepšit. Není třeba abychom nějakým způsobem měnili či ohrožovali práci na textu, která již byla dříve provedena, nebo narušili rovnováhu, kterou v tomto předpisu máme. My se snažíme eh, vlastně tato ustanovení přizpůsobit ustanovení, která máme pro eh, auta a nákladní vozidla. Zejména se to týká vykupování vozidel, které již jsou na trhu. Zvažujeme, zda by bylo příhodné, abychom ten text nechali v té podobě, jak to nyní máme v nařízení 167, to se týká zejména certifikátu o schválení a certifikátu o konformitě, o souladu, tedy prohlášení o souladu. Uvidíme. Máme tam jisté návrhy na změnu, které jsou malé. Příští týden ještě probereme se stínovými zpravodaji a já jsem si jist, že nakonec eh, proběhne zajímavá, ale rychlá diskuse a budeme moci eh, dodržet časový harmonogram, který máme. Děkuji, pan Šváb. Eh, já se pouze připojím k tomu, co řekl kolega Danty. Tento, tato změna není příliš politicky relevantní, jde zejména o to, abychom komisi nadále dali možnost pomocí toho, že bude schvalovat akty přenesené pravomoci v této oblasti eh, provádět dohled a dále utvářet trh, tedy trh se zemědělskými těmi lesnickými vozidly. Já jsem v roce 2013 byl stínový zpravodaj pro traktory. To byla směrnice, Eh, já jsem to tedy velice sledoval tehdy jakožto stínový zpravodaj a, a pouze doporučuji, abychom komisi co možná nejdříve dali signál, že jsme ochotni tento návrh akceptovat. Jedná se zejména o technická opatření, která jsou zde uvedena. My musíme jakožto parlament dbát na to, aby komise přijala svá opatření tak, aby eh, co nejlépe odpovídali trhu a jeho potřebám, aby to tedy bylo velice praktické, aby eh, výrobci měli prospěch a mohli dobře tento právní text používat. Já si myslím, že je to možné, proto radím, abychom celou věc co možná nejdříve my zde v parlamentu dokončili, aby komise mohla dále pokračovat ve své práci. Děkuji. Komise, chcete, komise, chcete něco doplnit? Děkuji. Nejprve děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům a celému výboru za to, že se zhostili této práce, že se zajímali o dané pozměňovací návrhy. Já myslím, že není tolik toho, co bychom museli doplnit. K tomu, co zaznělo, opravdu platí, že hlavní motivací bylo rozšíření pravomocí. My jsme žádali o prodloužení lhuty z března tohoto roku nakonec proběhlo k tichému prodloužení, pokud ne, nezazní nějaké námitky. A jak správně zaznělo, došlo k úpravě spíše technických eh, záležitostí nebo k vysvětlení určitých definicí. To byly ty opravy, nikoli tedy věcný obsah. A my vítáme návrh rychle přijmout celý návrh. My to sami podporujeme a jsme přesvědčení o tom, že tam, kde došlo k určitým změnám, tak musí ještě proběhnout eh, diskuse na půdě rady. Ovšem vede se tato diskuse v podobném duchu, to znamená se snahou co nejrychleji věc uzavřít a zahájit interinstitucionální diskuze. Děkuji. Děkuji, prosím, Nikolu Dante. Ma, chcete se vyjádřit nikoli? Dunque, um, so... Děkuji, tedy musím říct, že lhůta pro podání námetek je poledne 21. září, pokud námetky nebudou, tak můžeme uzavřít celé zasedání. Děkuji všem.